Uh, dear colleagues, can we start our meeting? Vážení kolegové, můžeme začít, protože máme dost nabitý program. Ráda bych vás všechny přivítala a začala bych, pokud dovolíte, prvním bodem našeho programu, přijetí pořadu jednání, pokud tady nejsou žádné připomínky, případně požadavky na změnu, tak snad můžeme náš pořad jednání přijmout. Za druhé, schválení zápisu ze schůze konané ve dnech 3. a 4. listopadu. Rozdali jsme vám ten zápis a do konce eh, dnešního zasedání budeme je považovat za přijaté, pokud nebudou žádné námitky. Sdělení předsedkyně, třetí bod programu. Jelikož máme teprve schůzku s koordinátory později dnes, takže pokud vám to nevadí, má sdělení budou následovat zítra. A bod číslo čtyři následuje. Vyměna názoru se... Tady prosím, ještě někdo se hlásí. Pokud mi dovolíte, já pouze velice kratičce předám pár informací o mm, pokroku jedné ze zpráv my jsme mluvili v tomto výboru o tom, jak budeme formalizovat určité pracovní skupiny a jak to nyní poběží. Náš návrh byl znovu zvážen v radě a oni chtěli pár věcí změnit. Bylo tam pár změn, pár pozměňovacích návrhů a my jsme chtěli změnit pár pravidel a oni si potřebovali na to dát víc času, než jsem čekal, aby k tomu podali návrh. Dne, včera jsme ho dostali, dneska jsme měli trialog, dosáhli jsme dohody, bude tam pár menších změn, ale každopádně dohodu máme na stole. A nyní to hlavní. Nyní, jak fungujeme eh, v rámci Lisabonské smlouvy, tak to znamená, bude to období osmi týdnů, kdy se se řekne, jak to bude v souladu se subsidiaritou, zda vše bude správné. Tedy my už jsme svou práci odvedli a nyní musíme počkat, myslím si, že až do března, než se to rozhodne na plenárním zasedání. Tedy to jsem chtěl pouze poznamenat. Jsem velice rád, že jsme v té věci dosáhli dohody, i když na druhé straně jsem trochu zklamán, i když jsem velmi spokojen s tím, že už fungujeme eh, pod Lisabonskou smlouvou, ale bohužel nemůžeme pokračovat tou rychlostí, na jakou jsme zvyklí. Děkuji. Děkuji, Lambere. To byla pouze taková informace, která je trochu mimo program, ale samozřejmě s tím druhým pravidlem budeme mít ještě větší obtíže. Dobrá, pokud nemáme žádné další připomínky, tak přecházíme k bodu číslo čtyři. Výměna názoru s předsedkyní Shromáždění evropských regionů. Tady máme eh, generálního tajemníka Klause Klipa, asi všichni to zde víme, já bych pouze ráda chtěla formálně připomenout, že shromáždění evropských regionů, které už má, už je mu 25 let, největší, největší nezávislá síť Evropy jako takové a regionů v Evropě, nikoli pouze Evropská unie, máme tam 70 regionů ze 33 zemí a rovněž meziregionální organizace jsou jejími členy. A my jsme si tady pozvali pana Klause Klipa, aby nás informoval o tom, čím se vlastně to shromáždění zabývá, v čem spočívá jeho činnost, zejména v kontextu e, nové smlouvy a e, nové evropské politiky. Tedy pokud mi dovolíte, tady Klaus Klip se s námi podělí o e, své názory a pak budeme mít krátkou výměnu názoru. Děkuji. Um, first of all, I would like to Děkuji. Já bych chtěl říct, že se omlouvám, že tady není naše předsedkyně. Ale ve Francii teď probíhá taková volební kampaň do regionálních voleb, takže bohužel ona dnes přijet nemohla. Když jsem včera přijel do Bruselu a jel jsem kolem Berlemontu, tak jsem tam viděl velký panel, eh, že 1.12. v Bruselu je den proti AIDS, ale myslím, že jen tak mezi námi to byl hlavně den, kdy vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Takže já jsem chtěla jen zmínit, že v roce 2002 začal na té otázce pracovat konvent. Tehdy jsem také já vstoupil do AR, takže Lisabonská smlouva je věc, která byla pro mou práci velice důležitá v té asociaci evropských regionů. A hodně jsme toho udělali v kontextu Lisabonské smlouvy. Myslím, že jsme značně ovlivnili Lisabonskou smlouvu. A teď se v Lisabonské smlouvě eh, dává úplně nová role, silnější role regionům, subsidiaritě a tak dále. A já jsem tady velice rád, když tady také vidím, že díky Lisabonské smlouvě Evropský parlament vy máte skutečné legislativní pravomoci. Myslím si, že to byl takový nový začátek pro dobrou spolupráci mezi členy Evropského parlamentu na straně jedné a volenými politiky v regionech na straně druhé. Jak říká Danuta, AR bylo vytvořeno v roce 85, máme členy z 33 zemí v Evropě, i mimo Evropskou unii tedy, ale jsou to všechno země Rady Evropy. Přes 270, 30 z těchto regionů je mimo Evropskou unii, tedy také švýcarské a norské regiony a ostatní regiony jsou z Evropské unie. Také máme 16 organizací, které jsou členy naší asociace, například asociaci pohraničních regionů, asociaci pyrenejských regionů a tak dále. Abyste měli představu o tom, co AR dělá. Pracujeme na takových dvou pilířích. Jednak vzdělávání. Podporujeme členy v jejich zemích eh, také při diskuzích s národní vládou v otázkách decentralizace a potom eh, praktická spolupráce. Tam děláme hodně věcí. Dá se to rozdělit na tři skupiny, jednak výměna zkušeností. Tam máme spoustu různých metodologií, které vyvíjíme my sami a používáme k tomu know-how odborníků z regionu a ne externích odborníků. A tady mluvím o různých eh, vzdělávacích akademiích, o soutěžích, které pořádáme v různých oblastech. A to ne proto, aby někdo vyhrál, ale aby tou soutěží, jak si sdělili okolí, co se v té oblasti děje. Takže co se týká praktické spolupráce, je to výměna zkušeností hlavně. Máme výměný program, kterého se účastní stovky lidí každý rok a také letní školu. No a potom také pořádáme projekty, někdy na ně máme dotace z Evropské unie, někdy jsme hlavní partneři, někdy jsme jen vedlejší partneři, ale přes 90% našeho rozpočtu pochází z poplatků našich členů a méně než 10 rozpočtu z různých jiných finančních zdrojů, někdy z Evropské unie. To znamená, že naši členové se prostě rozhodli, že chtějí být členem organizace, že chtějí platit poplatky a máme velké navyšování počtu členů za posledních několik let. Takže to jsou ty dvě části naší práce. A technicky eh, jsme zorganizováni do tří výborů, dva stále výbory a to je výbor pro ekonomii a regionální rozvoj, pro sociální politiku a veřejné zdraví. A potom máme také výbor pro kulturu, vzdělávání a mládež. A pak máme ještě stálý výbor pro institucionální záležitosti na našem předsednictvu a potom také výbor pro rovné příležitosti. Abyste si mohli udělat představu, AR není byrokratický orgán, jsme asociace a taková živoucí síť, v jejichž jejich, členov, jejich členové jsou velice aktivní, neplatí jen poplatky, ale také organizují různé akce, takže můžeme organizovat spoustu různých událostí v jednotlivých regionech. A ty regiony k tomu většinou sami přispívají, provádí průzkum, lobují, organizují konference. Takže je to něco, co probíhá v celé Evropě a je to svým způsobem celá unikátní. Protože jsme zastoupeni skutečně všude v Evropě ve 270 regionech. Takže to byl takový úvod. A teď, co je pro nás důležité? Začneme otázkou, jakou chceme Evropu. Chceme Evropu, kde, bude samá naří- kde budou samá nařízení, anebo chceme Evropu, která bude vycházet s lidí, z regionů, z městě. Já myslím, že my chceme takovou Evropu, která dává občanům a regionům možnost eh, přijmout zodpovědnost za rozvíjení Evropy. Já mohu srovnat situace různých regionů v Evropě. A víte, že některé regiony jsou ve srovnatelné situaci, Některé jsou na tom dobře, jiné ne, ale vidíte, že mají potenciál a že za 20 let dosáhnou značného pokroku a některé regiony ne a já myslím, že na tom musíme pracovat. Musíme podporovat solidaritu mezi regiony, ale také pracovat společně s evropskými institucemi na změnách. Říkal jsem, že máme členy z 33 zemí. To je 33 různých systémů organizace regionu. Ovšem co máme společné, jsou zvolení politici, kteří chtějí být zvolit, zvoleni znovu, mají jen čtyři roky a musí s těmi čtyřmi roky něco dát. To je opravdu něco velmi důležitého. Politici musí něco dělat, ať už k tomu mají zdroje nebo ne, a myslím si, že v zásadě jsme na tom podobně jako by v parlamentu. Vy jste také zvolení politici. Měli jsme studii eh, k hospodářství Evropy po krizi, která zjistila, že je 22 milionů středních a malých podniků v Evropě a že to představuje 98 až 99 všech společností v Evropě a že generují dvě třetiny všech pracovních míst v Evropě. Vy ta čísla si znáte, ale já jsem je tady chtěl ještě zdůraznit. A pokud jsme na tom takhle, tak kdo bude schopen být v kontaktu se všemi těmito společnostmi? Protože jsou to stovky, sta tisíce společností, i když jich kontaktujete jenom 10-15%. A to je práce, kterou třeba provádět na regionální úrovni. Všechny regiony mají k tomuto agentury, já jsem viděl hrozně zajímavý příklad v Šupani v Chorvatsku, kde vytvořili takový zvláštní záruční program pro středně malé podniky a já jsem se jich ptal, jak to dokázali a oni říkali, že prostě použili něco, co používali předtím k něčemu úplně jinému, protože se rozhodli, že nemůžou nechat eh, tyto společnosti zbankrotovat, protože byla přílišná nezaměstnanost. Prostě s tím něco museli udělat. Takže to byl takový hezký příklad. A tuhle jsme měli takový průzkum eh, z energetické oblasti, měli jsme hodně reakcí z celé Evropy a viděli jsme, že skoro všechny regiony, 91% regionů, si myslí, že energetika je na příštích 15 let jejich hlavní prioritou. A také jsme viděli, že většina regionů už má nějakou strategii pro klimatické změny. Zelená energie, obnovitelné zdroje energie a tak dále nejsou dobré jen pro životní prostředí, A je to také velice důležitý zdroj růstu pro regionální ekonomiku. Například, když automobilový průmysl začne pracovat s dodavateli, tak se v podstatě udělá takový cluster který rozvíjí celý region. Budeme mít různá řešení, která budou záviset na zeměpisné situaci regionu. A bude to rozhodně důležitý faktor pro vytváření pracovních míst. Minulý týden ve čtvrtek a v pátek jsme měli naši valnou hromadu v Belfortu. Mluvilo se o energetice v Evropě, o rozmanitosti růstu a pracovních místech a tam jsme mluvili o těchto příkladech, o tom, co už některé regiony učinily. A zajímavé je, že máme takovou velkou mezinárodní společnost General Electrics a lidé z této společnosti, kteří se zabývají energetikou, se nás ptali, jestli bychom s nimi nemohli spolupracovat. Takže jsme nakonec s naší volnou hromadou spořádali eh, vlastně v jejich budovách. A je zajímavé, že oni si uvědomují, že na regionální úrovni se přijímá hodně důležitých eh, rozhodnutí. Většina různých těch adaptačních opatření bude přijata právě na regionální úrovni. Takže pokud budou mít regiony dostatečné pravomoci, tak mohou dosáhnout ještě mnohem většího pokroku. Udělali jsme další studii o decentralizaci a o tom, jak se váže na ekonomický růst. Byl to velký projekt, trval dva roky. Definovali jsme decentralizaci a snažili jsme se najít nějaké indikátory. To bylo velmi důležité v tomto kontextu, ty finanční zdroje. A potom společně s Basel Economics jsme udělali analýzu, jestli to má nějaký dopad na ekonomický růst. A výsledek byl, že lze statisticky podložit dopad decentralizace na růst. A kdybych chtěl být provokativní, tak bych vám řekl, že centralistický způsob řízení země bude brzdit její růst. Je to studio, které jsme jednali se spoustou odborníků, také z DG Regio a se spoustou dalších generálních ředitelství. Mluvili jsme o tom v detailu a všichni byli toho názoru, že je to poprvé, co něco takového bylo provedeno a že ta metodologie byla zcela správná. A ještě bych vám řekl, že ty regiony, kde se rozvíjí inovace, tak když mají pravomoci pro výzkum a pro univerzity, tak se tam výzkum mnohem lépe rozvíjí. Kdežto, když jsou tyto věci pojaty centrálně v dané zemi, tak se ta inovace rozvíjí mnohem méně. Protože aplikovaný výzkum, to je výzkum, který spolupracuje se společnostmi, což je možné na regionální úrovni. Já jsem tady jen proběhl rych, několika rychlými příklady toho, co R dělá, protože vím, že ještě potřebujeme čas na diskusi. Samozřejmě také kohezní politika, mnoho let provádíme kohezní politiku. Jednáme o tom s našimi členy, pracujeme na inovaci, ekonomickém rozvoji, o budoucí Lisabonské strategii klimatických změnách, energetice, rozvoji venkova, cestovním ruchu, demografických změnách, financování regionálního zdravotnictví. Ve východní a v jižní Evropě a ve Skandinávii se zdravotnictví plně hradí z rozpočtu regionu, nevím, jestli to víte. Kdežto v Německu, ve Francii, Belgii, tam eh, jsou to pojišťovny, kdežto ve Skandinávii a v východní Evropě to všechno jde z regionálního rozpočtu. Ve Švédsku je to skoro 90% toho rozpočtu. Potom takzvané elektronické zdraví, využívání informačních technologií ve zdravotnictví, rovné příležitosti, řízení krizí, kultura, méně používané jazyky, tvořivost, rozmanitost, to samozřejmě jde ruku v ruce s inovací, ale je třeba podporovat kulturu, není možné vychovávat jen inženýry a vědce, ženské podnikatelky, podnikání mládeže. My rozvíjíme naši politiku mládeže, máme spoustu aktivit. Koncem minulého roku jsme vytvořili takovou první evropskou regionální síť mládeže, kde zasedají mladí lidé z těch různých parlamentů mládeže v regionech. Oni se chtějí účastnit naší práce. Pracujeme na decentralizované spolupráci pro rozvoj, obzvláště co se týká klimatických změn a energetiky. A já si myslím, že regiony v Evropě mohou být dobrým příkladem pro regiony, které existují po celé země koule. Tak je tam spousta dalších otázek. Například jsme jednali o tom, co očekáváme od nové komise, organizujeme různé soutěže a tak dále. Také jsme partnerem eh, pro projekt Evropského parlamentu Subsidiarita v Evropě, kde jde o osvětu občanů, co se týká subsidiarity podle Lisabonské smlouvy. A abyste měli nějakou představu, u všech těchto témat máme integrovaný přístup z různých úhlů. Takže někdy organizujeme konference, ale většinou zajišťujeme ještě spoustu dalších věcí, vzdělávací akademie, výměna úředníků, organizace soutěže a tak dále. Takže u všech těchto bodů to není jen, že bychom k tomu vytvořili nějaké stanovisko nebo zorganizovali konferenci, ale musíme zajistit, že je to správně chápáno, že regionální úředníci a politici se tím opravdu zabývají a že podle toho vytváří své politiky. To je pro nás velmi důležité, takže tohle děláme, abychom dali regionům více větší dynamiku. Regiony se také na zájem podporují v aktivitách, jako je vzdělávání nebo peer reviews. A účastní se toho hlavně regionální úředníci, ne nějací profesoři nebo odborníci. A co se týká Lisabonské smlouvy, tak my doufáme, že teď Evropský parlament učiní ještě více, aby eh, bylo více pravomocí delegováno na regiony. Já vím, že jste se v této věci angažovali už dříve a myslíme si, že je třeba tímto směrem jít i nadále. A myslím, že je tady značná šance, že politici zvolení v regionech budou partneři Evropského parlamentu. Chceme být zastoupeni opravdu všude, nejen v některých regionech. Děkuji. Thank you eh, very much indeed, Kla- Děkuji, Klausi. My jsme si tady představovali, že celé toto sezení s vámi zabere hodinu, tedy ještě máme půl hodiny. Já jsem velice vděčná, že jste nám uvedl nikoli pouze, čím se zabýváte, ale co se děje v Evropě na úrovni regionu a jak evropské regiony reagují na to, co se děje, s čím se Evropa potýká v současné době. Máme už tři kolegy, jež se přihlásili o slovo. Prosila bych, aby ostatní se přihlásili co nejdříve. A máme tady nejdříve pana Vlasáka. Um, I would like to thank you very much. Rád bych vám poděkoval za to, jak jste nám zde to združení uvedl. Možná víte, že my spolupracujeme velice těsně s výborem regionu a právě náš parlamentní výbor je odpovědný za tu spolupráci. A proto moje otázka, pokud vy taktéž spolupracujete například s výborem regionu a e, s, i s Radou evropských obcí a regionů a s kongresem místních e, orgánů nebo samozpráv, tak tady je důležité v té spolupráci ty, ty hnací sily toho rozvoje, což jsou velká města. Spolupracujete s velkými městskými aglomeracemi? Děkuji. Další máme tady pana Trebapaus. Děkuji, paní předsedkyně. To, co říkal pan předseda, je rozhodně velmi zajímavé. A já bych měl takovou otázku, která se týká politik, které máme vytvářet i my a Evropská unie obecně. Vzhledem k tomu, že v poslední době se hodně diskutuje a někteří říkají, že politika koheze by měla být zase pojímána spíš národně. Zabýváte se tím a co si o to myslíte?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 Promiňte, jsou tady technické problémy s tlumočením. I ще направя всичко възможно. Will it work now? The, the... Yeah? Okay, so let's try. Teď to funguje? Dobře. Говорихте за това, че работите... Vy jste mluvil o různých politikách. Bohužel je tady technický problém s tlumočením. Говорихте, че работите по кохезионната политика. Това... Vy jste mluvil o politice soudržnosti, kterou aplikujete a která je součástí vaší práce, vašich aktivit. Víme, že Evropská unie je založena na principu solidarity. A já osobně bych tady chtěla vědět, zda předpokládáte nějaké zvláštní aktivity, které by pomáhaly novým členským státům, protože všichni víme, že jsou tady velké rozdíly, velké nerovnosti mezi jednotlivými regiony a velká část těch méně vyvinutých regionů se nachází právě v naší zemi. A proto by mě zajímalo, jestli budete mít nějakou zvláštní politiku, která se zaměří na regiony nových členských států Unie. A ráda bych také věděla, kdo jsou vaši partneři. Jsou to eh, nějaké územní celky nebo združení, nebo je to eh, místní samozpráva. Jak to přesně organizujete a chcete posilovat partnerství s územní zprávou nových členských států? Mm-hmm. Děkuji. A nyní bych ráda požádala Klausa, aby odpověděl na tyto otázky. Thank you. Um, Děkuji. Na odpověď panu Vlasákovi nejen, že my spolupracujeme s výborem regionu, ale ve skutečnosti bez naší asociace by ani neexistoval. To byla velká aktivita našeho lobby na vytvoření výboru regionu. A samozřejmě tedy, že máme normální běžnou každodenní spolupráci s tímto výborem. A stejně tak s kongresem místních a regionálních eh, zastoupení v Evropě. Zase je to díky našemu zhromáždění, že tato spolupráce existuje. Ostatně Vlastně i v preambuli kongresu je zmíněno toto naše zhromáždění, že tak toto funduje, funguje. A na základě toho existuje tedy jedno, jeden velký rozdíl mezi těmito dvěma poradními orgány, jak je tady ten z eh, Rady Evropy a evropských institucí a naší organizací. V naší organizaci jsou regiony členy, všechny si tedy zvolili to členství a píše se tam je tam tedy stanoveno, že všichni jsou zapojení do těch našich společných aktivit. A tak zatímco v těch dvou druhých organizacích, to jsou takové poradní orgány, kde máte vlastně zástupce, jsou to malé skupiny zástupců, kteří zastupují všechny ty místní, regionální, provinční združení orgány, anebo tedy ty departmány, takže to je jeden takový ten, takový ten hlavní rozdíl. Není to jednosměrný vztah, ale u nás je obou strany. Jak spolupracujeme s městy? Města jsou samozřejmě také součástí našich regionů, nicméně my se spíše snažíme spolupracovat s nebo spíš, spíše více spolupracovat s Eurocity, to jsou tedy ty velké městské oblasti. Uh, a víceméně tedy spolupracujeme obdobným způsobem. Jejich sekretariát, i stejně tak náš sekretariát vyjadřuje tu vůli více spolupracovat. Myslíme na jedné obdobné vlnové délce. A na odpověď našemu řeckému kolegovi, to byla velice pěkná otázka. Samozřejmě, že jsme úplně proti. Připravili jsme otevřený dopis panu Barozovi před několika týdny vůči tomu non-paperu. Eh, v podstatě o tom každý mluví, ale v reálu neexistuje. Je tu celá řada dalších organizací, jako například ta Eurocities také učinila společné stanovisko, to, ve kterém se stanovuje, že něco takového nepřejí. V kontextu Lisabonské smlouvy, která byla právě zmíněna, je zmíněna subsidiarita, myslím, 16krát a je tam tedy velice jasně uvedeno, že místní regionální orgány budou mít své pravomoci hrát svoji roli. Takže tu nechceme hovořit o nějaké renacionalizaci. Jak můžete hovořit tady o této renacionalizaci v rámci regionální politiky? Pak tedy, když se vrátíme k té Lisabonské agendě, k programu z roku 2010, eh, ta kladla, že do roku 2010, tedy do příštího roku, bychom se měli stát jednou z těch hlavních ekonomik na celosvětové úrovni. Ovšem zapomnělo se tu na ten přímý kontakt s lidmi, takže něco takového by bylo opravdu velice problematické. Já si uvědomuji, že v celé řadě zemí, zejména v těch zemích východní Evropy, existují systémy, které jsou více centralizovány a o co my se snažíme neustále, tedy dodávejte regionům více pravomocí, například se financování týče. Ve Francii jsme usazeni ve Štrasburku a máme tam pilotní projekt, který je financován z Evropské unie. A v určitých regionech ovšem tyto projekty nejsou implementovány na 100% a určitá e, část těch e, fondů jde zpět. Pak tu zazněla otázka paní Husmanové týkající se politiky soudržnosti. Bez pochyby Ostatně je to v našem statutu, že bychom se měli eh, eh, snažit o vytváření soudržnosti mezi regionem, regiony, takže bez pochyby jsme zastánci politiky soudržnosti, zejména tedy ve vztahu k těm nejchudším oblastem, regionům, zejména v, východní, v jižní Evropě. Ovšem je tu celá řada problémů, které se těžko řeší a když hovoříme o konkurenci, konkurenceschopnosti, to jsou eh, těžké vyřešitelné problémy. Nicméně v rámci eh, politiky soudržnosti se snažíme podporovat právě tyto eh, dané regiony, ty nejchudší. Naši členové, to jsou regionální vlády, taková druhá úroveň a vlád eh, na vnitrostátní úrovni a tam se tedy snažíme o to, aby lidé, aby tedy ta spolupráce byla co nejaktivnější i ve směru tedy s tou národní vládou. Děkuji, nyní Lambert. Um, uh, Já mám dvě otázky, paní předsedkyně. Za prvé, vy jste velice nadšeně mluvil o energetice, klimatu a tak dále. A já, když se podívám hlouběji na to, co se opravdu vydává, jaké prostředky na regionální úrovni 2000 až 2006 to bylo asi 2-3%, není, je to pouhý 14%, tedy jakou tam máte představu u těch otázek. Tady tu otázku bych rád ještě stružil se zprávou Barka. Barka říká, vraťme se k základům u té regionální politiky, zbavme se toho, co nechceme a soustředíme se na to, co opravdu chceme dosáhnout, čeho chceme dosáhnout. Rovněž máme tady debatu o takzvané sektoralizaci finančních zdrojů, tedy větší možná fondy by měly vznikat pro určité cíle, pro splnění určitých eh, cílů. Možná to není tak eh, dobrý přístup z hlediska regionálního využívání finančních prostředků. Co si myslíte o modernizaci finančních nástrojů, že by byly takové cílené fondy, kde by si regiony mohly takzvaně nakupovat v Bruselu, anebo bychom měli změnit ten integrovaný přístup. A druhá otázka jsem velice rád, že vás tady vidím, že přesně jsou takové organizace zde zve, je to zásadní věc. Nyní, jste schopen sledovat, čím se my zabýváme, jste schopen se seznamovat s našimi zprávami, které jsou například zásadní u, eh, pro budoucnost koheze, eh, máte možnost se nimi zabývat a tak dále? Děkuji, pan Píper. Ja, danke schön. Ano, děkuji. Já rovněž bych rád navázal právě na tu otázku. Zrovna jsme si vyslechli hodně informací o tom, čím se zabývá to shromáždění regionu, ale vy se nacházíte na fóru, jež se zabývá eh, legislativou a právě po vstoupení v platnost Lizabonu to bude ještě větší měrou. My jsme výbor pro regionální rozvoj, rovněž jsme zástupci zájmu evropských regionů v tomto sále. A moje otázka zní, co od nás očekáváte a konkrétně od tohoto výboru? Kde v nejbližších měsících bychom mohli společně jednat, kam bychom se mohli ubírat? To by mě zejména zajímalo. To je otázka číslo jedna. Otázka číslo dvě. Když tedy vidíme takové signály ze strany komise, případně zprávu Barka, kohezní politika, politika strukturálních fondů bude podřazena tématům například demografie, sociální otázky, životní prostředí, pokud to takto zjednoduším. Jak vypadá konkurenceschopnost infrastruktura a inovace? Strukturně řečeno, jak na to pohlížíte? Mr. Olejničák, please. Olejničák. Děkuji bardzo, paní převodničák. Děkuji, paní předsedkyně. Já rovněž bych měl pár otázek Rovněž eh, co se týče těch tézí, když se mluví o decentralizaci, o vědním bádání, já s tím absolutně souhlasím, ale stejně jako mý předřečníci bych se chtěl zeptat na konkrétní záležitosti. Mluvil jste například o tom očekávání, že regionu by mělo být předáno ještě více kompetenčních oblastí. Já to chápu tak, více než nyní než to vypadá eh, nyní v různých členských státech. Tedy konkrétně, jak by to mělo vypadat. Které například eh, úkoly by chtěly regiony přímo převzít od například členských států? Tak to je můj první dotaz. A druhý. Jaké jsou vaše vztahy k politice, která se začíná víceméně šířit v Evropské unii, totiž takzvaných makroregionů? V současné době máme strategii pro pobaltské eh, regiony pro Baltské moře. A brzy otázka, s níž se bude muset vypořádat Evropský parlament, totiž jak bychom měli se stavět vůči makroregionům, jakou politiku bychom vůči ním měli provozovat a jak na to pohlížíte tedy vy. Thank you. Can I start vielleicht maybe to answer... Děkuji, takže já možná začnu tím, že odpovím na panu Piperovi, omlouvám se, že to bude v angličtině. Myslím si, že to byl přesně ten bod, kde jste říkal, tedy ano, pohovořil jste nám o zhromáždění, ale vlastně co od nás očekáváte? My bychom rádi s vámi spolupracovali na téma regionální politiky, rádi bychom také vám sdělovali naše eh, stanovisko, to, co si myslí naši členové, například v budoucnosti i o té inovační Lisabonské strategii 2020, o, o rozpočtu, o tom takzvaném non-paperu, který jsme viděli eh, od, od odborník od expertů, když jsme ji viděli, tak to bylo opravdu pro nás velký šok. Je to tedy něco, proti čemu musíme velice silně společně bojovat a doufám, že to bude tvořit i součást vaší práce v tomto kontextu. Další pak je to otázka konkurenceschopnosti. Ano, právě takto eh, si přejeme, aby ta spolupráce probíhala i v regionální politice. Nepře- nehovoříme tu jenom o, o vládnutí řízení, o různých programech, ale o konkurenceschopnosti jako takové. K otázce Lamberta. My jsme v, našem, v naší studii zjistili, když jsme se dotazovali členů, že regiony nevyužily všechny dostupné možné finanční zdroje, které tedy eh, existují pro určité programy eh, energetické politiky. Proč tomu tak je? Není to proto, že by se nezabývali energetickou politikou, to ne. My víme, že jsou velice aktivní v této oblasti. Je to z nedostatku informací. Když se podíváte, kolik existuje různých programů, které řídí různá generální ředitelství a musí následovat celou řadu nejrůznějších různých pokynů, manuálu a regiony tedy eh, jen velice těžko se orientují tady v těch všech možnostech. Uh, a z těchto důvodů tedy celá řada regionů má problémy s řádným užíváním těchto finančních prostředků pro energetiku, ale rozhodně to neznamená, že by do toho neinvestovali a nepracovali na energetickém odvětví. Co je zajímavé zase, že jsou tu regiony, které jsou mocnější, méně mocnější. Když se podíváte na Spojené království, jsou tam hrabství, která nejsou tak eh, silná, ale která mají různé veřejné zakázky, eh, financují, stavějí eh, budovy, školy, Eh, zaměstnance lidi, mají akce ve školách, aby eh, rozšířovali povědomí, pracují tedy na té udržitelnosti, na úspoře energie, nemají jako takový příliš eh, finančních zdrojů. A pak se podíváte na regiony, jako je například Valencia, které stojí vlastně v čele eh, například eh, vybudovali jeden větrný park v hodnotách milionu eur. Máme celou řadu eh, dalších regionů, které jsou příkladem, které dávají různé levnější kredity nebo různými způsoby podporují, pobízejí podniky právě ve prospěch těchto obnovitelných zdrojů energie. Takže na jedné straně máme ty oblasti, které mají eh, finanční zdroje a zase toho tolik nedělají a naopak. Otázka přístupu makroekonomického, ten také vyšel právě z toho, se objevil i v tom non-paperu, zase je to naprosto milný přístup, tedy když vydělíte část, posadnou část financí, aby někdo se tedy vypořádal s něčím, určitým. Nicméně my si tu zejména přejeme vidět výsledky a pokud chceme výsledky, tak musíme vědět, jak těm výsledkům dojít. Nestačí jenom, když řídíte společnost, tak eh, vyčlenit 50 eh, miliard eur eh, pro auta nebo musíte se zabývat tím, jestli je vůbec prodáte nebo jaký to budete mít dopad. Takže tak to musíme postupovat i u regionální politiky. A musíme pohovořit se všemi zúčastněnými stran, stranami, jednoduše vyčlenit obrovské finanční stránky to, eh, eh, finanční obnosy. Tomu já nevěřím. Je důležité dohlížet na to, jak je vše řádně implementováno a prováděno. Bez toho nebudou výsledky. A změnu integrovaného přístupu ne, v to nevěříme. Dále otázkou. Eh, Ví, víte, na čem pracujeme? Ano, samozřejmě, my velice pozorně sledujeme, čemu se tu věnujete. A pak tu zazněla ještě otázka, ano, od vás a jaké další pravomoci regionům? To je samozřejmě velice citlivé téma. My samozřejmě věříme v subsidiaritu, decentralizaci subsidiaritu a pokud se ale zaměříte na stávající studie, nejen vypracované námi, ale třeba i v rámci OECD, tak eh, z toho všude vyplývá, že regiony hrají zásadní roli v otázkách hospodářského rozvoje. Takže je samozřejmě důležité podporovat regiony. Regiony mají pravomoci v celé řadě oblastí a samozřejmě by měly mít ještě více. A co se týče postoje AER vůči politice makroregionu. O tom bychom mohli mít dlouhou rozpravu. My se snažíme obhajovat res, eh, opravdu to, aby regiony, eh, které mají politiky, kteří jsou zvoleni eh, svými občany, aby měli opravdové pravomoci, protože oni rozhodují o tom každodenním životem. Máme tu makroregiony, které se mohou slučovat, vyměňovací si zkušenosti v rámci různých konferencí, když se například obrátíme na někoho, v rámci našeho běra tam byli, mm, při, eh, zúčastnili se toho i například někteří eh, skandinávští kolegové a ti příliš nevěděli o takovém procesu konzultací. Konzultace někdy mohou váznout, že přes ty zvolené politiky, přes některé orgány se často nezjistí, kdo na čem pracuje, kdo za co rozhodujete. A když tedy jste normální občan a nevíte, kdo vlastně za co zodpovídá, tak se většinou jenom naštvete a většinou složíte ruce do klína, protože si uvědomíte, že eh, to nic neovlivníte. Ale pokud jste místním zastupitelem a víte, že u vás eh, například na ulicích není příliš čisto, tak o tom můžete něco udělat v rámci vaší pravomoci pomoci vaší práce, můžete v tom pomoci. A víte tedy, že věci se pak vyvíjejí jinak. A to jsou pak velké problémy v makroregionech. Takže e, pokud zavedete takovou strategii, zamýšlete se nad tím, kde to bude končit. V současné době máme Evropskou unii o 27 členských státech. Chtěli byste Evropskou unii o deseti makroregionech? Je to taková cesta, kterou bychom si přáli zvolit? ale asi v takovémto kontextu by se nám to asi nelíbilo, protože zde se jedná o vlastně spolupráci mezi různými vlády představte si, že by to bylo třeba nějaká pobaltská, pobaltský region nebo jeho východní region, tak to by to vypadalo. Myslíte, že by si to občané přáli? Já si nemyslím. Děkuji. Pan Teurer. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych měla otázku, měl otázku na pana generálního tajemníka Klipa. My máme na evropské úrovni právní institut totiž Evropský fond pro teritoriální spolupráci. To bylo přání regionu, aby bylo něco přeshraničního, aby se závěry nějakým způsobem mohly strukturalizovat, organizovat. A k tomu moje otázka. Jak vy na to nahlížíte ve vašem zhromaždění? Eh, chtěli byste více pro ty euroregiony? A máte i vy něco pro přeshraničí? spolupráci i tam, kde se to týká otázky Evropské unie a spolupráce s mimo unijním státem, že tam přicházejí ještě nové otázky. Ještě pan Bradburn, prosím, další otázka. Děkuji, paní předsedkyně. Mě to zajímá, ale než se k tomu vyjádřím, mám ještě otázku. Totiž náš řečník řekl, že když se regiony stýkají, tak to je vlastně druhoúrovňová eh, vláda my máme sice parlamenty ve Skotsku, Walesu a Irsku, ale zbytek to už jsou místní samozprávy. Tedy jak pojímáte tu vládu? Co vy uznáváte? Máte samozprávy jako ekvivalent té druhourovňové vlády, nebo čeho se to má týkat, to vaše vyhodnocení? A pak ještě poznámka, připomínka. Jsem rád, že jsem si vyslechl v té odpovědi na tu předchozí otázku, že se nechcete pouštět do otázky, jaké pravomoci chtějí regiony. Totiž já zastávám politiku, že by se regiony ve stávající administrativní správní eh, podobě měly Eh, zrušit a že by se vše mělo předat místním zprávám tam, kde je to vhodné. Takže jsem velice rád, že jste se zde nevyjádřil, jak by se mělo decentralizovat, protože to opravdu by znovu eh, vyvolalo dost extrémní eh, negativní reakci z mé strany. Ale tady ještě krátce otázka regionálních politik na unijní úrovni a otázka finančních zdrojů. I vy to vidíte jako záležitost, kde musí vzniknout právě nějaké pilotní projekty, experimenty a Štrasburg už je takovým regionem, který utrácí peníze, které dostává přímo z Evropské unie. A to by mě zajímalo, jak to prověří čas, jak se to jako koncepce na té místní úrovni Eh, zvládne, protože my ve Spojeném království máme úřady, které zpracovávají regionální fondy a které většinou eh, to nezvládají a spíš vyvolávají problémy místním eh, samozprávám a regionálním orgánům, které pak jsou odpovědní za daný projekt. Tedy to by mě zajímalo, jak vy si myslíte, že by se mělo dále postupovat nejvhodnějším způsobem protože tady, když jsem uslyšel o té renacionalizaci, to nechceme, ale e, jak se budou ty fondy těm členským státům přidělovat, jak se to bude pak řídit, jakými kanály a jak vy to uvidíte, jak to vyhodnotíte, když by se měly ty fondy zpravovat e, na místní a nikoli na regionální úrovni? Ještě poslední otázka, pan Korte. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl e, přiložit dvě takové stručné otázky panu tajemníkovi Shromaždění evropských regionů. Tou první otázkou, ta se týká práce, kterou činíte z, v oblasti řízení, vládnutí. Pro nás e, by bylo zajímavé vědět vaše zkušenosti? A za druhé, jaká je vaše spolupráce s občanskou společností? Jak e, kontaktujete její, e, tyto nejrůznější společnosti, združení? Děkuji. Okay, thank you. Um, on the... Děkuji. Co se týká toho evropského seskupení, Evropský právní instrument pro teritoriální spolupráci. To je něco, co máme, co prosazujeme od samého začátku. Tady si myslím, že to ještě s panem Janem Olbrichtem, který byl tady zpravodajem v parlamentu, eh, zorganizovali, který se tady účastnil slyšení. Tedy z toho vyplývá, že jsme pro takový systém. Ale aby se to přetavilo v praxi, tak to trochu trvalo. Nyní ale už máme zkušenosti, například Pireneje. Tam jediný způsob, jak se dá vytvořit právě takový, eh, takové seskupení, to EGTC, jsou právě, že jdeme celými Pirenejemi a jsou i příklady od jinut v Evropě. Tedy tam jsme pro, ať už je to něco, co by se dalo dále vyvinout jako takové eurodistrikty, to nevíme, zatím na to nemáme názor, rovněž to plyne z toho, že nejdříve se musíme přesvědčit o výsledcích tam, kde ty EDGC vznikly, jak tedy si vedou. A ty externí hranice Evropské unie. K tomu bych jenom se chtěl ujistit, že víte, že máme takové pravidlo v rámci EGDC, kde se říká, že se k němu mohou připojit smluvně, na smluvním základě i země mimo Evropskou unii, tedy regiony těchto zemí a my jsme to tam schválně zapsali, aby to bylo i otevřeno regionům zemí, které ještě členy Evropské unie nejsou. Není situace ve Spojeném království. To je velice britská diskuse, tady bych řekl. Tady téměř jsem v pokušení, abych řekl, nepouštějme se do toho, protože máte pravdu. Vy ve Spojeném království máte Skotsko, Wales, Anglii, ale našimi členy jsou ta anglická hrabství. Nikoli, nemáme tam zastoupený třeba irský parlament nebo skotský a tak dále. A kdybyste se mě ptal, nebo kdybych já se ptal svých členů, aby mi vysvětlili, jak to funguje, je Spojené království federace, konfederace, co je to správního hlediska, tak vlastně to nikdo neví. To je subjektivní názor, nic jiného. A pak nevím, zda jsem správně uslyšel, co jste řekl dál. My jsme pro to, abychom regionům dali více pravomocí, ale jak to vidíme, tak u nás vždy v těch zemích, kde se volí politické zastoupení, tak jsou regiony jakoby pod centrální vládou. Ale já vím, že ve Spojeném království je to jinak. Vy máte ty regionální exekutivy, tam jsou často byrokraté, nikdo neví, kdo tam je, kdo za co odpovídá, to vy si nepřijete, to já znám, ale ve Spojeném království je ta situace jinak, co se týče úrovní eh, vlády a jinak řízení fondů finančních prostředků. Region Alzaska ve Francii, to je jediný příklad ze Francie, ale e, jinak existují i jiné země, kde se regionální prostředky přidělují regionům. Není to vždy úplný chaos. E, jsou někde problémy, ale pak jsou i problémy s národními vládami, které si neradí se svými rozpočty tak, jak by měly. A já si přesně přesto myslím, že máme regionu mnohem více a máme pouze třeba dva případy, kde se to nezdaří, ale z deseti národních vlád, když se to nezdaří dvěma, tak to má dopad na mnohem více obyvatel a ty dopady jsou mnohem horší. Pokud je problém v nějakém malém regionu, tak je to prostě otázka toho, že to se stává a dá se to vyřešit otázka toho vládnutí a e, způsobu řízení a zprávy to je něco, čím se zabýváme v AR, ano. Chtěli bychom mít spolupráci mezi evropskými institucemi, národními vládami a regionální úrovni. Občanská společnost. To je dobrá otázka. Je to zajímavé, protože já si myslím, že na úrovni regionu to, co se odehrává a jak regionální politici pracují, tak my například nemáme politické skupiny, ani národní skupiny. Tedy my často máme velice otevřené diskuse mezi politiky. A často vidíme, že i politici ze stejné strany v tétéž zemi, když se srazí z politiky ze stejné profilované strany v jiné zemi, často se velice liší názorově. Tedy máme konkrétní představu nebo koncepci že bychom měli spolupracovat s ECOSOCem v rámci Evropské unie. Rovněž často zveme na naše aktivity, ať už eh, na takzvané tvrdé aktivity, které se týkají konkrétních eh, faktických věcí jako energetiky, tak tam zveme představitel občanské společnosti. Vše často je tam silné propojení mezi tím, čím se tyto společnosti a spolky zabývají a na čem pracujeme my. Někdy jsou fantastické příklady řešení různých regionálních politik, kde právě občanské združení občanská a, a občanská společnost silně přispívá. Například eh, ta občanská fóra. Eh, to je pro občany, eh, kteří se scházejí a my je združujeme, my jim umožňujeme, aby si mohli probrat různé politiky. Děkuji, kolegové. Máme tady problém. Mám ještě šest kolegů, kteří se hlásí a už vlastně překračujeme svůj čas. Tedy pokud budete souhlasit, zkusíme zkrátit ostatní body programu dnešního, tak aby všichni se mohli vyjádřit, všech šest kolegů, pokud souhlasíte. Ale zároveň bych vás poprosil, abyste mluvili stručně a rovněž, aby náš host odpovídal krátce, aby se nám to příliš neprotáhlo. Pan Bosinár. Thank you very much indeed, Miss Chairwoman. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl velice přivítat to, to co jste říkal o tom non-paperu, který vydala Evropská komise ze zjevných důvodů. A má první otázka je, jaký je uh, váš názor na budoucnost eh, politiky koheze? A dále, jste připraven teď nějak blízce spolupracovat eh, s tou pracovní skupinou na budoucnosti evropské politiky soudržnosti, která bude brzy vytvořena na tomto výboru? A za druhé, jaký dopad by politika soudržnosti měla mít v tom novém finančním rámci pro rozpočet? Protože máme ekonomickou krizi a máme i budoucnost finančního rámce. Takže já bych chtěla říci, že já bych rád rozšiřovala spíš regionální dimenzi, protože podle mého skromného názoru jen tato může zajistit meziregionální koordinaci, protože bez regionální dimenze ničeho nedosáhneme. Děkuji. Pan Obermeier a potom pan Gudmanes. Pane předsedo, Higmar Berend mluvila, že stručnost, ale já jako Rakušan bych měl mít právo se zeptat, zda už jste vedl jednání s panem Hánem, s budoucím komisařem. Pokud ano, tak mě zajímal obsah těchto jednání, případně eh, která očekávání, případně které stimuly eh, vznesete vůči tomu komisaři a proč. Děkuji. Thank you. Oh, perhaps... Děkuji. Já vám položím takovou možná trochu bolestivou otázku. Když se podíváte na peníze pro spolupráci pro Evropu, jsou to jen 2% ze všech těch finančních prostředků na soudržnost. 7,7 milionů na eh, léta 2007 až 2013. A když se podíváte na současnou situaci, tak zjistíte, že ty současné projekty pro územní spolupráci, kterých se účastní hodně zemí, nedosáhlo těch 95%, zůstalo někde na 91%. Takže ze 4% se to nesplnilo. Je to lepší než v některých jiných zemích, ale není to moc dobré. Nemáme žádná informace o těch nových výhledech. Ale bychom měli zlepšit řízení těchto projektů. A z těch 105 nepřijatých programů, jich 25 bylo právě územních. Tak jak bychom mohli spolupracovat, my a vy, abychom toto zlepšili? Jsou to jen 2% té částky, ale je to citlivé, protože se těch projektů účastní hodně zemí a vypadá to jako, že zůstávají pozadu. včetně sociální soudržnosti a dalších fondů. Co si myslíte vy? Promiňte, Klaus, já vám dám jen pět minut. Co se týká politiky soudržnosti, tak máme stanovisko, které jsme k tomu schválili. Já ho nebudu celé číst. Mluví se tam o institucionálním rámci, schválili jsme to na valné hromadě minulý týden a budeme to i nadále rozvíjet. A samozřejmě, že bychom si přáli co nejbližší spolupráci. Samozřejmě jsou tam omezení daná rozpočtem, samozřejmě. Ale myslím, že velice důležitým příspěvkem pro hospodářskou obnovu je, že regiony si mohou dělat sami svou vlastní politiku soudržnosti. To si musíme uvědomit. Samozřejmě je možné na tom šetřit, ale kdo potom bude dělat iniciativy? V našem průzkumu o ekonomické krizi se říká, že ty společnosti, které byly velmi inovativní, které učinily různé změny, aby byly konkurenceschopnější, tak byly méně zasaženy ekonomickou krizí. Nový komisař, já jsem to slyšel v pátek uprostřed tiskovky na valné hromadě a strašně mě to překvapilo. Protože nový komisař pro regionální politiku pochází skutečně z regionu. Já jsem se obával, že to bude něco úplně jiného. Všechny rakouské regiony jsou našimi členy. Už teď tady na tom pracujeme. Takže ano, je třeba rozhodně na tom pracovat mnohem více, abychom i dále rozvíjeli politiku, kterou eh, vedla Danuta Hybnerová. Takže ano, územní spolupráce, spolupráce mezi regiony, to je pravda. Je to jen malá část těch peněz a já myslím, že v budoucnosti by to mělo být více. Ale možná, že k tomu máme také jiný přístup, protože v Evropě se hodně mluví o rozmanitosti a bohatství našich kultur a že tohle je velká, velký příspěvek pro budoucnost. Ovšem, pak je to všechno také otázka spolupráce a ta meziregionální spolupráce eh, by tady velice pomohla. Bude stačit jen výměna zkušeností, ale proč nemáme projekt, kde by pracovaly regiony z různých eh, zemí a skutečně implementovali své výsledky? Protože finanční prostředky pro něco takového jsou zatím omezené. Já vidím, že když se setkávají politici a diskutují o tomto, nezávisle na politických eh, stranách, tak oni jsou dobře připraveni. Hodně o tom mluvili doma, ale potom se zjistí, že mají jiný názor než jejich kolegové eh, z jiných států a nevědí, proč tomu tak je. Snaží se pochopit tady, oč tam jde a vidíte, že prostě když pocházíte z, různé, z různých zemí a máte různá pozadí, zázemí, tak prostě ta realita je odlišná. je tam najednou více aspektů, které musíte brát eh, v úvahu. A ta územní spolupráce by mohla nabídnout lepší řešení pro regionální politiku. A tohle musím kritizovat. U nás tahle politika existovala dlouho. Jsou k tomu různé brožury, webové stránky a tak dále. ale nedaří se nám to správně komunikovat. Děkuji, pan Luchan. Poslední tři řečníci. Já bych měl otázku týkající se to klesajícího hrubého národního produktu. Všichni víme, že hrubý bilanční produkt všech, nebo téměř všech unijních zemí neustále klesá a odpovídajícím způsobem bude klesat i rozpočet celé Evropské unie. A momentálně mluví komise o jiných prioritách, jako například znečištění životního prostředí, finanční krize, zemědělství a tak dále. A mě by zajímalo, do jaké míry vy se domníváme, že ten aspekt ovlivní regionální rozvoj a za druhé, co vy jako združení e, konkrétně uděláte proto, aby se regionální rozvoj, respektive peníze pro tyto cíle v rámci Evropy, například lepší pro kohezi a tak dále, aby to ty cíle negativně neovlivnilo. Děkuji. Profesor Kolárská Bobínská, ještě. Děkuji. Nové programy, které mají za cíl snižovat rozdíly eh, mezi regiony. To jsou specializované programy pro určité regiony a jeden z programů se týká právě východní Evropy. To jsou, tam jsou právě ty nejchudší regiony v celé Evropě. A mě by zajímalo, aniž bychom se pouštěli do komplexní debaty o budoucí regionální politice. Co se bude s tímto nástrojem dále dít? Mě by zajímalo, zda vy byste nám mohl vyhodnotit, jest, zda je ten názor účinný, zda je ten program um, zahlazování rozdílu, totiž tam například je program pro východní Polsko, který se konkrétně týká pár regionů v této oblasti. Zda vám připada Mluvíte o východním partnerství? Ptá se pan Klip. Ne, ne, já mluvím o programu pro východopolské regiony. Ano. To je takový jakoby program navíc, který přímo byl šit na míru určitým chudším regionům. Prostě by mě zajímalo, jsem zvědavá, zda o tom něco víte a zda víte o tom, zda nějakým způsobem eh, je, je dobrý ještě paní Lukačevská. Děkuji. Vy jste se zmiňoval o Evropě regionu, Evropě občanů, o decentralizaci a o co nejlepším využívání unijních prostředků a jejich účinnost, účinném využití. Abychom byli schopni využít určité prostředky, tak musí beneficienti se o ně ucházet. A tady bohužel se nejdříve musí nějakým způsobem změřit s obrovskou byrokracií, s velice složitými procedurami a tak dále. A moje otázka zní, jakým způsobem vy si počínáte, abyste se zbavovali byrokracie, abyste uh, nějakým způsobem pomáhali regionům si podávat žádosti o unijní prostředky, protože já například ve své praxi jsme se často stýkala, a to nazvu velice eh, obezřetně, eh, absurdními předpisy, nepotřebnými eh, pravidly, jež vlastně blokují regiony v tom, aby se mohly ucházet o prostředky a spíše je znervozňují a štvou. A ještě druhá otázka životní prostředí, chráněné přírodní oblasti. To by měla být taková prémie pro obce, eh, na jejíž území se nacházejí. A je to naopak. Já znám obce, jež se týká ochrany životního prostředí, kde například 100% jejich území je spadá pod, eh, do toho seznamu Natura 2000 3 od 2000 a oni se nemohou ucházet o unijní prostředky z Fondu životního prostředí, protože jsou to nestandardní regiony, tedy mají obrovské území, málo občanů, eh, tedy oficiálně jakoby vysoký příjem na hlavu a tím se jich nemohou týkat eh, tyto fondy. Nevím, zda i vy narážíte na ty příklady a co vy jste tam doporučil. Děkuji. Ještě pan Kolářský. Um, yes, there is a a problem with the GDP, let's put it this. Ano, máme problém s HDP. Nevím, jestli se skutečně snižuje po celé Evropě, ale znamená to, že je větší tlak na rozpočet. Národní vlády tedy budou říkat, že mají méně peněz. A v kontextu toho, o čem jsme mluvili předtím, ten takzvaný non-paper od takzvaných odborníků, který předložil pan Barroso, musíte si uvědomit, že existuje na vládní úrovni taková skupina vysokých úředníků, v některých zemích, kteří chtějí opětovné delegování záležitostí na národní úroveň a snižování evropského rozpočtu. To je skupina lidí, kteří tak činí už roky a roky i v naší zemi. Během britského předsednictví nakonec záviselo na paní Merklové, aby se tomu ubránila. Víte, jak ty diskuze probíhaly? Já myslím, že stejní lidé jsou zatím teď a snaží se opět všechno převádět zpátky na národní úroveň, dávat méně peněz do evropského rozpočtu a tak dále. A to je největší problém regionální politiky v Evropě. Jsou to skupiny lidí většinou z těch zemí čistých plátců. A pak ano, diskutuje se i o jiných prioritách, ale co se týká třeba energetické politiky, tak pokud tato bude decentralizovaná a budete mít k tomu odlišné přístupy v různých státech, tak to zase povede k růstu pracovních míst, k inovaci. A podporovat něco takového by nám pomohlo dostat se z ekonomické krize. Jak jinak se z ní dostaneme, jak jinak než ekonomickým růstem. A ekonomický růst, ten přichází ze středních a malých podniků, které jsou vytvářeny v regionech, malé inovativní společnosti. My vidíme příklady tohoto. Ne tam, kde vláda vytvořila klastr, ale kde se prostě inteligentní lidé dali dohromady a rozhodli se, že něco vytvoří. A pak tam narůstají takovéto klastry, aniž by to nějak ovlivňovala vláda. Je to skutečně velmi dynamický proces, takže nemáme na jedné straně energetiku a na druhé straně politiku. Samozřejmě, že je tam hodně nátlaku, to není nic nového. A možná, takže byste se měli podívat na to, kam jdou ty ostatní peníze. Východní Evropa. Já nevím, jestli ta skupina regionů v Polsku je skutečně efektivní, já nevím. Ale podle mě to hodně záleží na tom, zda se toho účastní regionální politici. My si opravdu myslíme, že by se toho měli účastnit. A já jsem viděl z Polska určité signály v tom smyslu, že současná vláda chce o tom jednat a že možná dají větší pravomoce regionům. To by rozhodně byl dobrý krok. Ale dám vám příklad z jiné země. Já jsem byl v Srbsku, to je velmi centralizovaná země. Je tam jen jedna, jeden nezávislý region, to je Vojvodina na severu a všechny ostatní závisí v podstatě na tom, co se rozhodne v Bělehradě. A nás pozvali starostové z různých eh, měst ve východním Srbsku a říkali, že se schází mezi sebou a že chtějí vytvořit takovou agenturu pro regionální rozvoj, kterou bude podporovat eh, Evropská mise v Bělehradě, protože říkají, že si myslí, že když to nevezmou do ruky sami, tak budou čekat do nekonečna, protože nikdo v Bělehradě se nebude zabývat problémy východního Srbska. A když jsem se jich ptal, máte nějakého společného jmenovatele? Pro východní Srbsko tak oni se zasmáli a říkali, ano, všichni jsme velmi zaostalí. To je jediné, co máme společného, ale prostě už to takhle dál nejde a proto jsme se rozhodli, že to vezmeme do vlastní ruky. Co se týká přístupnosti finančních prostředků, máme tu skupinu na vysoké úrovni pro administrativní zátěž, ta byla vytvořena v Evropě. Prostě to vypadá, eh, že ta skupina teď začne fungovat, ale ještě nevíme, jestli budou nějaké výsledky. A potom my jsme teď zrovna na valné hromadě rozhodli, že vytvoříme pracovní skupinu, která bude posuzovat ty různé finanční mechanismy. A ještě se vrátíme k vám, protože vy jste asi náš jediný spojenec. A pokusíme se zajistit, že to financování v Evropské unii bude skutečně jednoduché pro regiony. Když se podíváte kolem Černého moře, tak tam jsou regiony evropské, regiony v rámci evropského východního partnerství. A všichni mají různá pravidla, různou zprávu. My potřebujeme, aby spolupracovali, ale kolem toho Černého moře to prostě nejde. My na tom pracujeme. Předložíme k tomu návrhy i tady na výboru. Já vám děkuji, myslím, že mohu teď za všechny kolegy poděkovat generálnímu sekretariátu eh, AR za tuto zajímavou výměnu názorů. Vážení kolegové, jestli dovolíte, také bych chtěla říci, že bychom s vámi chtěli spolupracovat na všech těch projektech, o kterých jste mluvil. A také Potom řeknu vašemu sekretariátu, aby se vaše dokumenty přeposílali také našim členům, to by bylo velice užitečné. Ano, prosím, kontaktujte mě nebo naše kolegy, když se podíváte na naše webové stránky. Jmenuje se to aer.eu. Tam si najdete kolegy, kteří se zabývají různými věcmi, máte tam jejich maily, můžete je přímo kontaktovat nebo i mě. Děkuji vám. A jestli dovolíte, já budu pokračovat, protože jsme tak trochu ve skluzu kvůli vám. Další bod, vážení kolegové, to je bod 5. Doufám, že pan Kirilov je tady. Takže já bych vám chtěla jen připomenout, že teď tady máme takový problém, který se váže na vstup Lisabonské smlouvy 1.12., protože máme ještě nedozavřená nařízení je tady taková složitá situace, tak já nejdřív dám slovo panu Kirilovovi a pak bych si ráda také vyslechla, co k tomu řekne Evropská komise a jak se z té situace dostat. Děkuji, paní předsedkyně. Já to pojmu velmi stručně. Ale ještě předtím, než dáte slovo komisi, rád bych věděl, co si o tom myslí kolegové z výboru protože ta situace je skutečně komplikovaná. A musím říct, že tohle není úplně nejlepší úkol, ale musíme se s tím nějak vyrovnat. Ty dokumenty byly připraveny kvůli transparentnosti, protože teď máme změnu procedur. Jde tady přechod, jde o přechod podle Lisabonské smlouvy. Uh, yes, this procedure, as you know, uh, implies new powers recognized to Parliament and the possibility of having a... Parlament tady dostává nové pravomoci, Nicméně vyvstávají tady některé praktické a právní otázky, které je třeba zodpovědět. Takže otázka je, od kdy bude parlament oficiálně konzultován v těchto otázkách? Komise chce vydat to omnibusové sdělení, kde budou všechny návrhy, kterých se toto bude týkat. Ovšem do té doby nemůže výbor začít oficiálně fungovat. Taková je situace. A za druhé, který návrh bude předán a který bude nakonec západem naší práce. My jsme dostali určité signály, ale v poslední době to není úplně jasné. Buď to bude ten původní text, který se schválila 27. nebo nový návrh. Pravděpodobně to bude ten původní text. Bude ten návrh zaslán také národním parlamentům? V současné době se interpretace parlamentu a komise liší. Ale známe stanovisko našich právních odborníků, kteří říkají, že ano. Za čtvrté, jak se rozhodne o střetu o konfliktu zájmů mezi námi a výborem pro zaměstnanost, protože oni také chtějí tady sehrát vůdčí roli. A potom, eh, jak eh, se bude řešit eh, střed pravomocí. Takže až tohle bude jasné, až bude parlament konzultován, tak se na té složce začne pracovat. Ale bohužel to vypadá, jako že to nezačne brzy. A všechny tyto otázky se týkají velmi kritické situace, já se obávám, že až to vyřešíme, tak už bude dávno po krizi. Pokud to bude nadále nejasné, tak se předloží druhý pracovní dokument. Takže na tom začneme pracovat mnohem později. Já potřebuji slyšet váš názor na věc. abychom se rozhodli, jak to pojmout. Děkuji. Pan Bostináro, děkuji. Já vítám vstup v platnosti Lisabonské smlouvy, nicméně velice důležité, aby změny tohoto nařízení mohly být přijaty v nejkratší možné době, protože řádné mínění, zjednodušení a Eh, nařízení umožní zemím vyjít co nejdříve z krize. Druhá poznámka. Pozdní přijetí změn ohrozí toho, že budou příliš pozdě zrealizovány a neusnadní eh, řešení krizové situace a ovlivní tedy život zemí. Rozhodnutí z Koreperu, to je důležité, aby se co nejrychleji prosadilo, abychom spolupracovali na základě dohody. Nový návrh Evropské komise eh, místo chodu vpřed povede ke krokům zpátky a to my nemůžeme umožnit. My musíme bojovat eh, za zájmy našich evropských občanů v našich členských státech. Takováto ustanovení musí být implementována teda ustanovení v období 2007 až 2013 musí být implementována již nyní, co nejrychleji. Opačná nebo jiná řešení budou nesmyslná a rozhodně budou porážkou i pro práci našeho výboru. Dále, co se týče střetu zájmu s výborem pro zaměstnanost, tady je zřejmé, že toto již bylo učiněno bez jakéhokoliv opodstatnění a asi budu příliš cynický, jediným důvodem zde bude zase spožďovat a protahovat takováto opatření, až tedy krize skončí a tato opatření nebudou již nutná. Takže myslím si, že je třeba se obratit na konferenci předsedů. Obracím se konkrétně na vás, paní předsedkyně. Konference musí učinit to správné rozhodnutí. V opačném případě to bude nespravedlivé. Těžko vysvětlíme našim občanům, že jsme neuspěli jenom proto, že nějaká, nějaké byrokratické právní aspekty uh, jednoduše neprošly. Děkuji, paní Pěrokony. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové. Já se nebudu vracet k tomu, co tady bylo právě řečeno, vzhledem eh, k této situaci a k tomu, že to je celá neúnosné. Protože se nacházíme v naprosté nejistotě, co se týká toho textu, který nakonec dostaneme, a také co se týká toho, kdy ho vůbec dostaneme. A já naprosto souhlasím s panem Bostináru. Tady jde o to, abychom mohli rychleji pomoci zemím, které mají největší potíže při zvládání krize. A přitom to vypadá, že se nám nikdy nepodaří ten text pořádně využít, než krize skončí. To je opravdu nechutné. Skupina i nadále diskutuje o věci, na které se rada rozhodla jednomyslně. Jisté je, že až budou rozptýleny veškeré nejistoty, tak budeme muset jednat velmi rychle. My všichni máme radost, že vstoupila v platnost Lisabonská smlouva. Je to rozhodně přínos pro demokracii a my, jakožto volení zástupci lidu, musíme jednat rychle, abychom mohli bojovat proti ekonomické krizi, která má dopad na naše občany i na naše podniky. Budeme mít eh, dva měsíce na úvahu budou se konzultovat národní parlamenty, my budeme mít tady čas se rozmyslet a měli bychom toho času využít. Ale dejme si pozor, Lisabonská smlouva nesmí zpomalit proceduru v tak důležitých otázkách, které jsou tak vázány na současnou krizi. Já už jsem eh, řekla eh, zpravodajovi, že jsem ochotná vám pomoci. Chci vám tady potvrdit, že jsem ochotná se setkat s Evropskou komisí společně s ostatními stínovými zpravodaji jak už se předpokládalo, protože je třeba, abychom jednali rychle a aby vstup v platnost Lisabonské smlouvy toto rozhodnutí nespomalil. Děkuji. Děkuji, pan Luhan. Vă mulțumesc, doamna președinte. Și eu vreau să susțin aceeași, același punct de vedere ca și colega mea, doamna. Děkuji. Jak ostatně poukázala naše francouzská kolegyně, myslím si, že bychom měli začít obměňovat text komise, protože v opačném případě nemůžeme využívat evropské fondy na to, abychom vyšli z krize. Mě těší, že v rámci tohoto Mnohokrát politické skupiny mají odlišná stanoviska, nicméně v tomto chci poděkovat panu zpravodaji, že bychom měli tedy co nejdříve eh, se chopit práce, vyhrnout si rukávy. Lisabonská smlouva by měla zjednodušit postupy, přiblížit Evropu občanům, takže si je rozhodně nebudeme komplikovat. Myslím si, že zejména co se týče těch nových členských států a v rámci soudržnosti územní i sociální, je třeba postupovat co nejrychleji. Věci by se měly hnout co nejrychleji, jak tady práce v rámci politických frakcí, tak i v našem parlamentním výboru. Předložit všechny nejrůznější myšlenky a předložit je dohromady. Pan Godman. Uh, uh, uh, Děkuji. Pokusím se to trochu vysvětlit. Já jsem stálým členem rozpočtového výboru a spolupracuji také na tématu s Fondu soudržnosti. Snažil jsem se i dnes vysvětlit opravdovou situaci eh, ve výboru pro rozpočet. A pokusím se to i tady velice stručně vysvětlit. Za prvé tedy, pokud se podíváte na to, jak je eh, Evropský sociální fond naplňován, v, té, v tom období předchozího finančního výhledu nebyly žádné krize. Eh, řekl bych, že v období 2000-2006, eh, v tomto období finančních výhledů, to byly země, které musely dosáhnout 95 to znamená tedy finanční, finance, které byly vyplaceny v rámci závazku. Ale nyní místo 95 je tu mnoho zemí, které dosahují 83, hodnoty 73 nebo 81. A tedy to plnění je mnohem nižší než v období před krizi. A problémem tu je, že země, které dosáhly 91% míry a existují stále velké rozdíly. Není to jenom otázkou toho, že by to byla tedy práce, byrokratická práce v Evropské komisi, vypracovávání nejrůznějších studií a tak dále. My tady máme uh, dokument, ve kterém se stanovuje, že nějakých 16 miliard, které nebylo vynaloženo z ještě z předchozího období finančních výhledů, ale v rámci soudržnosti tu máme ještě eh, celkově eh, horší výsledky, co se týče finančních prostředků. So, samozřejmě ještě jiné příklady, jednak pro výběrový, rozpočtový výbor, ale i ve vztahu k sociálním fondům. Tam jsou eh, velice výrazné rozdíly. Například máme 13% a pak máme 50%, tedy čtyřnásobný rozdíl mezi zeměmi. A nyní krizová situace, tam bychom klidně viděli jak se liší například jejich HDP. Eh, některé z těch zemí klesly, některé méně, čili vůbec to není ani souměrné. Eh, nedá se to zvalovat na problémy eh, související s hospodářskou krizi. A poslední věc. Dnes jakoby končíme v rozpočtovém výboru jednání o rozpočtu a máme tam 22 Eh, miliard, tam eh, rada si požádala o 120 eh, plnění, ale od roku 2010 více peněžních prostředků nebude. Pokud to chceme splnit 6,6 za tři roky, tedy 3, na rok 2009, 3, 2010, tam už není žádná marže, tam už není nic, tam už je 0,7 milionů. Dokážete si to představit? Tam bychom klidně mohli říci členským státům, pokud chcete těch dodatečných 6,6, abychom byli schopni stoprocentně členským státům spolufinancovat, tak to se nedá reálně vykonat. Zejména eh, za rok 2009, tam toho chybí ještě více. Z toho důvodu jsem přesvědčen, že musíme uvažovat reálněji ani nejde o ty emoce nebo o nějakou intenzitu toho tlaku. A ještě poslední věc. Pokud se to podaří, tak to bude jednorázová věc, ale nyní chceme půjčku to by muselo spočívat na půjčce. A pak máme 2010, 14, tam to, co bylo přeplaceno na rok 2009, 10, tak se to bude ještě snižovat více. A pak máme ještě úroky, které se musí splácet za ty peníze, které se nám podařilo sehnat. Ale už je příliš pozdě. Není to v rozpočtu, to je první věc. A druhá věc. Promiňte, ale podíváme-li se na všechny země, tak vidíme zcela jasně, že ta implementace tam to vázne, tam se to tak liší, to vůbec není odvislé od krize, nebo zda to krize zhoršila a tak dále, sociální a dokonce i fond soudržnosti. Tam rovněž máme mezi zeměmi rozdíly. Čtyřnásobné, čtyř a půlnásobné jsou země, které neplní ani 10% a jiné plní 60%. Čili nejde pouze o to, abychom se tím problémem zabývali. Tady to je vážnější věc v pozadí. Tady musíme velice pečlivě analyzovat ty číselné údaje. Rovněž těsná spolupráce rozpočtového a regionálního výboru výboru. Nevím, zda bychom si tady tím pomohli. Rozpočtový výbor přesto se bude dotazovat komise a požadovat odpověď, co se bude dít s těmi penězi, které nebyly vyplaceny, protože to ty země nesplnily. Spozdí se to, anebo se to vůbec nevyplatí, nebude těm zemím poskytovat, eh, včetně sociálního fondu. Tedy tady si myslím, musíme být pečliví, tlačit na komisi, na parlament, nebude to tak jednoduché. Omlouvám se, že se tady tak o tom šíří velice rád mé země, která má eh, obrovské problémy, bych rád pomohl, ale není to jednoduché. Madame Schletter, please. Děkuji, paní Schletter. Já bych se chtěla vyjádřit procedurálním otázkám. Já se domnívám, že vlastně nikomu není jasné, co se odehrálo. Do posud. tomu bylo tak, že jsme působili podle starých pravidel, takže jsme měli vyhodnocení rozpočtu, eh, odsouhlasování a tak dále. A ten výbor musel zaujmout nějaké stanovisko, pak dát zpravodaji mandát a potom neformálně zahájit nebo účastnit se vyjednávání mezi komisí a radou. A tento postup tam není žádný pokrok. Vůbec nic se tam nestalo a zpravodaj dokonce ani neobdržel mandát do dnešního dne. Tedy dokonce i v tom vyhodnocování tam zatím parlament si nemohl zhostit svých reálných práv a my se neustále dotazujeme. Obdrží nakonec zpravodaj mandát a on ho neobdržel pouze si vyslechl to jednání, nic jiného by nebylo v souladu eh, s pravidly tedy tady dokonce podle starých pravidel. Nemáme svá práva a nedaří se nám. E, máme sice koreper, dokument, e, rada se na něčem dohodla, ale jak s tím dále budeme zacházet? Při nejmenším bychom měli říct, ano, už to není iniciativa komise, ale rady. Už bylo jedno čtení, už eh, jsme zaujali jedno stanovisko, ale parlament a dokonce i tento výbor ještě nezaujal žádné stanovisko a což znamená, že zpravodaj nemá mandát. Minimum, jehož musíme dosáhnout, je, že v rámci tohoto výboru a v rámci našeho parlamentu zahájíme postup, který povede k tomu, že náš zpravodaj obdrží mandát. Jinak jsme si více-méně sami svá práva popřeli. Nezávisle na tom, v čem spočívá ten rozpor či ten konflikt, ten, ty názorové rozdíly, musíme nejdříve zahájit nějaký postup. Tam musí být lhůta pro pozměňovací návrhy, eh, zpráva zpravodaje, nikoli pouze pracovní dokument a pak můžeme uvažovat, jakou bude mít podobu ta zpráva. Zda můžeme přejít přímo k legislativnímu postupu, anebo budeme dále posouvat klasickou cestou. To je ještě možné, to se ještě může odehrát krátkodobě v nejbližších osmi týdnech, proto si myslíme, že by se pak mohlo ještě stihnout konzultovat národní parlamenty a to by mohlo probíhat i paralelně, to by se pak mohl čas i ušetřit, protože tam se musí dodržet těch osm týdnů u těch národních parlamentů, tak to by se dalo zvládnout. Dokonce, kdybychom si vzali eh, ten dokument ze strany Koreperu jako takový základ. A to i rada vlastně by s tím mohla souhlasit, že vlastně ten starý dokument komise už Koreper svým dokumentem pozměnil. Víme, že komise pravděpodobně sama bude považovat tento dokument Koreperu jako základ svého rozhodování, z toho můžeme vycházet, že tomu tak bude, tedy my rovněž si můžeme vzít dokument Koreperu a můžeme říct, to je, jako by nám komise toto navrhla. Teoreticky to tak můžeme udělat. A na základě tohoto dokumentu můžeme mít eh, nějaký závěr, nějaké usnesení, ale my jsme to doposud neudělali. Můžeme tento krok učinit, jak už jsem řekla. A potom budeme mít mandát a potom budeme moci uvažovat, jak postupovat dále. Zda vyčkáme těch 8 týdnů, já bych byla tedy pro, protože tím si můžeme být jistí, že vše proběhne tak, jak má, až než bude to usnesení v plénu. A pak můžeme mezi si výbor společně s plénem rozhodnout, zda to budeme tlačit cestou spolurozhodování, anebo zda tedy to splní tu Lisabonskou smlouvu nebo ne, zda to bude v souladu. Ale teď otázka je, jak to bude vypadat obsahově, ale to zatím nikdo neví, protože zatím ještě neexistuje vůbec žádný závěr ani obsahová předmětná diskuse v tomto výboru, ani diskuse o těch postupech a nezávisle na tom. Já si myslím, že ať už zvolíme jakýkoliv postup, tak si musíme nejdříve vyjasnit, z čeho budeme vycházet. Musíme si říci, kdy bude eh, konečná lhůta pro pozměňovací návrhy tak, aby vůbec mohl zpravodaj mít mandál. Jinak nemůže, vlastním, nemůže vyjednávat pouze vlastním jménem, nikoli jménem výboru. A to bych chtěla potrhnout, že oficiálně musíme zkusit postupovat v souladu s něčím, co se tady bude formálně odehrávat, protože jinak může zpravodaj jednat pouze neformálně. Děkuji, pan Tojra. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Was Děkuji, paní předsedkyně. Co se týče těch procedurálních eh, kroků, já se tady mohu pouze připojit eh, své předřečnici a rovněž kolegyni z Evropské strany. Tady bychom si měli už eh, zatlačit, aby se ty dveře poodevřely, co se týče právě závažnosti té otázky a cíle ty rovněž si musíme vyjasnit a to urgentně. Já osobně tady sleduji zejména jeden cíl. Měli bychom se dostat do takové situace, abychom v nejbližší budoucnosti obdrželi od komise nějaká data, jak to bude časově probíhat. A potom si můžeme konkrétně ozvat, pokud něco konkrétně nefunguje. Například otázka byrokratického rámce, otázka dalších eh, postupů, to bychom pak mohli vyhodnocovat. Ale to by měla být jedna důležitá záležitost. Jak my se vůbec v nejbližší době můžeme dostat do toho postupu jako jeho současné dílna, Zejména, když máme teoreticky v rámci Lisabonské smlouvy mít posílené pravomoci. Děkuji. Pokud už se nikdo nehlásí, tak bych chtěla poprosit. Aha, ještě prosím. Excusez-moi. Promiňte, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já jsem jen chtěla říci, že co se týká toho pověření výboru pro zaměstnanost touto složkou, tak eh, to je ještě třeba ověřit, ale já si myslím, že nějaký člen socialistů žádal, aby byl výbor touto otázkou pověřen. A já tedy navrhuji, abyste to vyjednali na vaší skupině, na socialistech, jestli, abychom to trochu urychlili, by tento člen nemohl stáhnout tu žádost. Děkuji. Eh, Jen velmi stručně bych vám chtěla říci, že já jsem eh, reagovala na dopis paní Pervanš Beres a CCC, konference předsedů výboru, se tím nemůže zabývat eh, předtím, než parlament začne s procedurou pro regulaci. Takže pracujeme na tom, ale nemůže teď udělat více. A teď bych chtěla dát slovo uh, Eh, zástupci Evropské komise, aby nám řekl, jak si na tom stojí komise. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Komise připravuje rozhodnutí eh, o tom takzvaném omnimusu. Mělo by k tomu dojít ještě dnes. To znamená, že by to mělo v této věci také tam být i vysvětlení na toto téma. Nicméně bych rád využil této příležitosti, abych vám vysvětlil tu myšlenkovou linii naše právní služby. Komise již oficiálně předala Evropskému parlamentu konkrétně v červenci svůj názor v rámci tedy toho originální, v rámci toho formálního postupu ten svůj původní návrh. Proto tedy eh, nedošlo k dalšímu dodatečnému předložení, nějakému doplňkovému vysvětlení. Nepovažuje to za, eh, za nutné. Žádný dodatečný nebo formální návrh není k dispozici. Nicméně naši právníci velice jasně vyjádřili, že od té doby došlo nebo vytvořila nová politická realita v radě a ta vedla k tomu, že jako další následný krok prostřednictvím toho non-paperu to byl zaveden návrh, který je obdobný jako ten konečný návrh, který byl dohodnut jednomyslně na Koreperu. A tedy nyní tento je jako politický fakt. Je to to rozhodnutí Koreperu, které my považujeme tedy eh, jakožto předpoklad pro naši další práci. Takže eh, jak se zdá, je tu právní otázka v kontextu toho, zda tedy rada může toto eh, rozhodnutí oficiálně předat Evropskému parlamentu, ale já si myslím, že toto by měla vyřešit právní služba rady tedy zda tu budou prostředky, jak tento dokument předat Evropskému parlamentu na tom formálním základě. Jak jistě všichni víte, komise přijímá tento návrh koreperu jakožto skutečnost, je to realita. A tedy nyní je v zájmu institucí, aby co nejrychleji se pohli svou prací vpřed, aby ta zjednodušovací opatření a i finanční podpora zemím bude dána k dispozici co nejrychleji. To znamená, že tedy podle našeho názoru by z tohoto kontextu mělo eh, co by z tohoto kontextu mělo vzejít, že tedy parlament a rada budou takovými hlavními hybnými silami na základě tedy eh, procesu spolurozhodování, že takto by se mělo postupovat a v případném trialogu by se tedy toto eh, mělo co nejrychleji ujasnit. Děkuji. Jsou tu nějaké dodatečné eh, otázky na objasnění na komisi, nebo je to dostačující? Pokud je to dostačující, tak to vnímám tak, že situace pro nás, které bychom mohli začít oficiální práci následující. Musíme tedy uh, Eh, toto odkázat ještě na plénum. Nicméně jsme se na tom dohodli před měsícem, před dvěma měsíci jsme o tom hovořili, že zatím budeme eh, pracovat neformálně, pokračovat v té neformální práci, abychom tedy neprodlužovali, neprotahovali celou tuto práci až do chvíle, tedy kdy získáme schválení od národních parlamentů. Já to také vnímám tak, že všichni kolegové, kteří se vyjádřili, byli v podstatě pro další tedy společnou práci na základě tedy rozhodnutí Koreperu, a tedy, i když tedy eh, rada bude tedy toto zasílat parlamentu, je to rozhodně dobrý signál. Eh, ostatně to zdůraznil i zpravodaj v přípravě své zprávy, nicméně formálně nemůžeme začít pracovat na tom, dokud nedostaneme dokud nedostaneme tedy vyjádření z pléna. A, a samozřejmě poté tedy ta práce bude probíhat co nejrychleji prostřednictvím těch běžných postupů, které se musí případ od případu oplatňovat. Je to tedy tak? Nemáme tu žádné dodatečné připomínky. Otázky paní Schretter, prosím. v podstatě tedy komise potvrdila, co já už jsem řekla dříve. Skutečnost je taková, že jeden problém je stále ještě nevyřešen. Tento výbor doposud nezaujal stanovisko a náš pravodaj nemá Magdán. mandát. My nemůžeme se účastnit trialogu, tedy parlament vlastně není schopen využívat svých práv. A já trvám na tom, že je opravdu nutné, abyste vy, co by předsedkyně, zajistila, abychom i my mohli se vyjádřit a zaujmout stanovisko. Aby tedy byla zpráva, kde by mohly vzniknout pozměňovací návrhy, kde by se mohli sepisovat a abychom vůbec měli možnost se toho procesu účastnit. Jinak jsme úplně mimo dění. V současné době jsme úplně mimo. Komise správně potvrdila, že komise dodržela své termíny a jediné, co se propáslo, to je to, co měl učinit regionální výbor. Uh, to je ale naprosto nespravedlivé hodnocení, musím tomu tak říci že výbor pro regionální eh, rozvoj neobdržel ten dokument, který musí projít plenárním zasedáním a že to tedy zatím nebylo učiněno ze strany Evropského parlamentu. Je tu určitá rozporuplnost mezi názory právní službou komise i parlamentu, takže jediné, co zatím můžeme udělat, co ostatně dělal i pan Kirilov za poslední dva měsíce, je pracovat neformálně, aby se pochopilo, co tedy vyplývá z, eh, z toho eh, nařízení, abychom tedy mohli prostřednictvím té neformální práce připravit a i, jsou tu tedy zazněly tu kritiky neopodstatněné rozhodně, ale se snažíme, aby vše bylo včasné. Pane Kirilov, chcete to okomentovat? Ano, paní předsedkyně, já s vámi souhlasím. Uh, uh, of course this referral in... Samozřejmě, že je třeba to odeslat, abychom dostali instrukce, protože jinak budeme v takové trochu směšné situaci. My vlastně pořád ještě nevíme, co vlastně dostaneme. Minulý týden vysílali určité signály, tento týden vysílají jiné. Já bych chtěl doporučit výboru, já nemohu doporučit výboru, aby začal pracovat na něčem, když ještě nevíme na čem. Když nám dají vědět, tak to bude něco jiného. Ale musíme si uvědomit, že to ještě bude podléhat rozhodnutí konferenci předsedů výboru. Nevíme, jestli to nakonec spadne pod náš výbor nebo jinam. Potřebujeme vědět, jestli tím budeme pověřeni nebo ne. Já souhlasím s kolegyní v tom, že my bychom zatím měli neformálně už na něčem pracovat, ale on to není naše chyba. Já bych řekla, že je to chyba rady, která to strašně protahovala. My jsme pořád čekali a čekali. Jednou jsme o tom neformálně jednali, ale nemohli jsme s něčím začít bez toho dokumentu. Takže já chápu, že to kolegům dělá starost. Trvá to dlouho, uděláme vše, co bude v našich silách, až ta procedura začne. Potom se ujmeme naší role a budeme se snažit získat rychle nějaké rozhodnutí. A jestli dovolíte, my předpokládáme, že dnes komise přijme to omnibusové rozhodnutí takže by se to ještě pořád mělo dostat na plenárku v prosinci, poslat to na náš výbor a potom já doufám, že bychom mohli váš návrh zprávy mít na první čtení v lednu, myslím 25. pro první čtení. Budeme muset hlasovat o pozměňovacích návrzích po osmi týdnech. Takže nebudeme moci provést konečné hlasování, ale můžeme jednat o ostatních věcech. Takže jsme se dohodli. Um, Wenn es wirklich stimmt. Paní předsedkyně, pokud to opravdu souhlasí, že jste doposud neobdržela žádné informace, tak jak to, že komise tvrdí, že oni už nám ta sdělení poslali. Já osobně nechci na vás útočit nebo něco vám vytýkat, ale jak to, komu to komise, komise poslala? My už nějakou dobu jsme seznámeni s dokumentem, ale přitom nejsme schopni reagovat, protože nemáme vyjasněný postup v rámci výboru. Přece už i po tom assessmentu jsme si mohli ten postup určit a to nás samé poškodilo, to by nám přece ulehčilo situaci. Pokud by měl zpravodaj mandát, tak by samozřejmě mohl v jiné roli se účastnit toho vyjednávání. Tady opravdu by bylo smysluplné, kdybyste nám mohla nás ujistit a řekla byste, ano, musíme počkat na oficiální vyjádření, ale mezi tím dohodněme se, jak se tady bude postupovat jak máte v úmyslu získat mandát pro zpravodaje. Ano, tady si můžeme přece určit nějaký, ča, nějakou časovou osu. Případně si to už můžeme rozeslat, tu pracovní verzi, zapsat si tam ty obce. A u toho postupu vycházíme, například můžete říci, že se v prosinci u, už udělá to a to, což by znamenal, že bychom si už mezi sebou řekli, dokdy pozměňovací návrhy, kdy se bude hlasovat a tak dále. To už se můžeme shodnout dnes. Já nechci, pokud se něco nepovedlo, obvinovat, ale domnívám se, že už je víc než na čase si určit nějaký postup a myslím si, že byste to měl udělat vy. Lambert van Nistelrooy, please. Lambert? Děkuji, paní předsedkyně. Ano, je důležité stanovit nějaké oficiální stanoviska. Bylo by dobré, kdybychom dostali od výboru nějaké instrukce. Tedy ano, sekretariat by nám měl rozeslat kratičkou poznámečku, co čekat. My máme přece problém, že se musíme jednak potýkat eh, přes politické skupiny a že se nám například škrtne spolufinancování a pak, jak říkají holanděné, se dostáváme ke kořenům toho stromu a najednou stojíme před obrovským problémem. Pak nesmíme se snažit příliš abychom se potom spálili. Už vše trvá dlouho, ale každý máme určitou úlohu, kterou máme sehrát. Po neformálních rozhovorech se ukázalo, že ten první návrh se setkal s velikou nespokojeností. Nyní máme šanci to v prosinci nějak formálně mít nějaké stanovisko. My jsme na to připraveni a zkusme to trochu popostrčit ku předu a uvidíme, co nám rada navrhne. Pak to bude velice pragmatické. To by mohl být krok ku předu a problémy se vyřeší a nebudeme z toho mít, mít žádný teátr, abychom si vyřešili eh, kohezi a sociální politiku. V opačném případě se to celé oslabí, než aby se to posílilo. Čili ještě jednou, rád bych dostal nějaké sdělení sekretariátu, eh, rád bych slyšel krátké shrnutí, že se jedná o přechodné období, že ne, nemusíme se tady ponořovat do toho, kdo v čem pochybil, ale tady bychom měli podpořit ten proces, tak abychom mohli pracovat dál. Obsahově tady s tím textem problémy nemám. Eh, sí, una aportación. Eh, já bych chtěl říct, co se týká té procedury a obsahu toho dokumentu, o kterém mluvíme. Co se týká tady postupu, tak já bych rozhodně podpořil návrh našich kolegů, abychom zatím to brali obecně a brali v úvahu souhlas koreperu. A co se týká potom toho obsahu, tak já si myslím, že je docela jasné, že to ještě není definitivně vyřešeno, ale co se týká té, toho automatického uvolnění, tak já si myslím, že tam je třeba zajistit, že to bude flexibilnější. Rozhodně nemůžeme zamítat tvrzení, že tu nebyly žádné následky krize. Nějaké připomínky tady k tomu? Tak já předpokládám, že kolegové z DG Regio budou tlačit na generální sekretariát, aby ten dokument poslali parlamentu co nejdříve to bude možné. Abychom se co nejví, nejdříve dozvěděli, co se děje a mohli se držet té časové lhůty do ledna abyste připravili zprávu do prvního čtení. Ale nemůžeme rozhodnout teď, protože ještě nemáme na základě čeho. A pokud nemáte žádné další připomínky, tak můžeme uzavřít tento bod. A dostaneme se k bodu 6. A komise se hlásí. Děkuji. Jen aby to bylo jasné. Komise předá to sdělení Omnibus, kde se vysvětluje, jak bude probíhat ta procedura a ten postup spolurozhodování. A jak jsem říkal, žádné nové dokumenty komise nepředloží, protože to vidíme tak, že 24. července tohoto roku byl předán Evropskému parlamentu původní návrh komise. A to omnibusové sdělení to v podstatě neopakuje. A je politickou realitou, že na Koreperu se dosáhlo kompromisu a myslíme si, že by se mělo pracovat na základě tohoto kontextu procesu, který povede Evropský parlament a Rada. Předsedkyně. Takže předpokládám, že to podpoří právní služba Evropského parlamentu a že to bude jasné, ale my jako výbor to můžeme podpořit jen politicky, nemůžeme dělat práci jiných lidí. Děkuji. A teď tady přejdeme k bodu 6, to je zpráva na Bílou knihu komise. A já bych chtěla rovnou dát slovo Salvatore Karonovi, chceli k tomu mít nějaké připomínky. Je tady? Měl by to být. Je tady pan Karona? Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně, protože jsme ve skluzu. Já už jsem společně s kolegem Mohanem předložila to stanovisko, které se týká zprávy o Bílé knize Evropské komise ke klimatickým změnám. Ostatně příští týden se v Kodani sejde mezinárodní komunita a bude jednat o tom, jak účinným způsobem společně čelit dopadům klimatických změn. A my všichni doufáme, že v Kodani dojde k nějakému rozhodnutí přijímat společná opatření, abychom čelili situaci, která je už teď jednomyslně uznávána za hlavní výzvu, které budeme v příštích desetiletích muset čelit. Víme už teď, že budeme muset čelit klimatickým změnám v příštích 50 letech nejméně. Důsledkem toho bude zvýšení teploty, eroze pobřeží, problémy se zásobováním potravin a další dopady na lidské zdraví. Také to samozřejmě poškodí dopravní průmysl. A to všechno si vyžaduje určité reakce. Za prvé, je třeba přijmout opatření, které sníží emise skleníkových plynů, které vyplývají z lidských aktivit. Za druhé, je třeba podporovat aktivity, které zvýší odolnost životního prostředí aby nebyl tak křehký, aby nebylo tak křehké. A Bílá kniha Evropské komise se snaží vytvořit nějaký rámec pro aktivity Evropské unie, integrovat do něj aktivity jednotlivých členských států, podpořit také mezinárodní aktivity přizpůsobování se klimatickým změnám a také se snaží podpořit hlavně rozvojové země. Takže tam jde o vytvoření takové komplexní strategie pro všechny tyto výzvy. My víme, mimo jiné, že posílení strategie pro adaptaci se na klimatické změny je velkou možností pro nové investice. Ekonomika s nízkými emisemi uhlíku by podpořila energetickou úspornost. A je to v podstatě taková nová možnost úplně nového způsobu rozvoje a růstu, což je velmi důležité, obzvlášť v této době krize. Víme, že klimatické změny budou mít odlišný dopad na různé regiony a také na různé sociální skupiny. V Evropě nejvíce budou zasaženy jižní oblasti, středomořská oblast, ale také horské oblasti, obzvláště Alpy a ostrovy. A neměli bychom zapomínat ani na nejvzdálenější periferní regiony. V příštích letech by tedy mohlo dojít k další diferenciaci, ke zvyšování rozdílů mezi různými evropskými zeměmi. Abych vám tady uvedl jeden příklad. V energetickém sektoru klimatické změny budou mít dopad jak na nabídku, tak na poptávku. A mohlo by se stát, že ve chvíli, kdy budou tát ledovce, se může o 5% zvýšit produkce vodní energie v severní Evropě kdežto se naopak sníží tato produkce v Evropě jižní a to tež platí i pro všechny další sektory. Já se zastavím už tady, budeme mít možnost to ještě probrat eh, do hloubky jindy, ale chtěl bych především zdůraznit, že na takovémto výboru, kde se jedná o soudržnosti mezi jednotlivými regiony v Evropské unii, je toto velice důležitá otázka, které je třeba věnovat obzvláštní pozornost chci ještě zdůraznit dva aspekty. Musíme podporovat politiky, které nám umožní nasměrovat veřejné i soukromé investice do aktivit, které spadají pod udržitelný rozvoj. A druhý aspekt, který jsem chtěla zdůraznit, je, že velice podporujeme iniciativu komise k sestavení skupiny, která se bude zabývat adaptací na klimatické změny. Ovšem, je třeba, aby se eh, v tomto skutečně angažovaly regionální a místní úřady. Děkuji vám za vaši pozornost a děkuji také kolegům za pozměňovací návrhy. You very much, Mr. Tremopoulos. Děkuji, pan Tremopoulos. Děkuji, paní předsedkyně. Tohle je velice závažná otázka. A my k té práci přispějeme právě stanoviskem, o kterém je teď řeč. Ten návrh se ubírá správným směrem. A já bych k tomu chtěl říct několik úvah, několik věcí, které je třeba mít na paměti. Například v bodě 3. Tam se mluví o tom, že je třeba včas reagovat na oteplování planety, a to nejen skrze opatření, která snižují emise, ale také skrze různá preventivní opatření a tak dále. A já bych rád, aby se tam přidalo, aby se tam přidal odkaz na právně závaznou dohodu, která je zcela zásadní požadavkem, jak říkal i pan komisař Dimas, a která je zcela v linii komise. A také bychom tam, kde se mluví o snižování emisí skleníkových plynů, měli přidat kvantitativní cíl, to znamená o 30 až 40 oproti emisím v roce 1990. A já to říkám proto, že v IPCC se mluví o snižování o 25 až 40 a přitom Evropská unie souhlasí s 30%, pokud se na tom tady dohodneme, což je věc, která se zmiňuje i v té bílé knize na stránce 3. A také bychom měli tam, kde se mluví o opatřeních na snižování emisí, přidat eh, opatření na posilování rozvíjení lesů, protože je třeba zabránit odlesňování a sázet nové lesy. A já bych chtěl v tomto odstavci, tam, kde se mluví o preventivních opatřeních, eh, opatřeních eh, pro adaptaci, rád bych, aby se tam přidalo také skrze eh, cíle na snižování emisí a regionální cíle a regionální adaptace, aby to nezůstávalo jen na národní úrovni. A bodě 5, tam se mluví o strategii adaptace od roku 2013 a později, tak i tady bychom měli zdůraznit ostrovy a pobřežní oblasti, které jsou ohroženy více než ostatní. A potom si myslím, že je také třeba v bodě 7, tam kde se mluví o rozvoji dopravních infrastruktur, tam bychom měli zdůraznit železnice. Také proto, že jsme o tom mluvili už dnes ráno na výboru pro životní prostředí, protože železnice pálí desetinu energie oproti silniční dopravě. A také bych rád, abychom zdůraznili, že je nutné eh, fondy soudržnosti a rozvoje venkova více zacílit na takováto opatření, která bojují s klimatickými změnami, včetně různých programů v rámci společné zemědělské politiky. Děkuji. Mr. Obermeier, please. Děkuji, pan Obermeier. Děkuji, paní předsedkyně. Komise správně uznala, že zvládnutí eh, klimatických změn musí pokračovat dvoukolejným způsobem. Totiž eh, to, že bychom měli mít jednak opatření k ochraně klimatu, za druhé bychom měli mít i přizpůsobení se eh, těm změnám klimatu. Právě poblíž rakouských hranic máme jednak ve slovenských Mochovcích, jinak v Českém Temelínu dva nebezpečné, dvě nebezpečné jaderné elektrárny a tam se zatím nezdá, že by se dalo jednak chránit životní prostředí, jednak eh, přizpůsobit. Náklady jsou enormní, eh, Výhody z toho jsou eh, zanedbatelné, technologie nebezpečná, vysoký počet reaktorů, tím vyšší, čím tím vyšší riziko, tedy to je zdravotní problém a problém se životním prostředím. Další věc, Alpy. Eh, posílená spolupráce v alpských regionech právě u těch opatření přizpůsobení. Tam zejména máme eh, ledovce, tam se nám taví ty ledovce, máme větší nebezpečí lavin a jiné nové, eh, nové jevy a my musíme právě řeky například, Dunaj a jiné řeky jsou zásobovány právě z alpských pohoří a tam musíme intenzivně se v rámci regionu umět přizpůsobit a pečovat o alpské eh, pohoří a to se musí v té zprávě vzít v úvahu a děkuji. Schletter, please. Děkuji, paní Schletter. Ja, vielen Dank. Um... Děkuji. Mně připadá to, co řekl můj předřečník, velice zajímavé a rovněž si musíme, že v tom stanovisku si myslím, se musíme soustředit na to, co přísluší nám v regionálním výboru a musíme se podívat, zda regionální politika a politika soudržnosti, jak ona přispívá k ochraně životního prostředí. V současné době jsme si vědomi, že ještě tam je hodně nesplněných úkolů. V současné době většina peněz plyne do klimaticky škodlivých investic, to se musí změnit a toho se i ta zpráva musí dotýkat, protože to my můžeme v této oblasti právě přispět ke zlepšení situace tam, kde jsou regiony ohrožené právě změnami, klimatickými změnami. K tomu patří pobřežní regiony, ale rovněž i vysokohorské oblasti jako Alpy a rovněž ostrovy. I tam to musíme brát v úvahu, tedy na jedné straně úlohu eh, fondu soudržnosti a politiky soudržnosti při eh, tom, jak se snažíme ovlivnit klimatické změny a jak my můžeme přispět ke zmírňování dopadu. Druhá věc, musíme už si učinit nějaký přehled, co e, lokální samozprávy už konají a v čem se chtějí silněji angažovat. Mají takzvanou agendu 21 e, a tam se snaží udržitelným způsobem přispívat ke zmiňování následku, ale bohužel ještě nikdo nevidí, v čem spočívá to přispění a právě úlohou našeho výboru by mělo být postarat se o to, aby obce a místní samozprávy, regionální samozprávy, které se angažují na místní úrovni eh, v těchto otázkách, aby mm, měli naši podporu. Na druhé straně by k našim úkolům mělo patřit i to, aby v té bílé knize bylo poukázáno, aby si komise mohla přečíst, že ty příklady, stejně jako i jiné, přispívají k tomu, aby chom zmírňovali nebezpečí klimatických změn a že to jsou příklady, jež je možné, možné následovat. A ještě poslední věc co musí zaznít v tom stanovisku. Skutečnost, že máme velice důležitou studii regiony 2020, v níž je velice silně poukazováno na nebezpečí Jež hrozí určitým regionům a rovněž na procentní sazby obyvatel, jež se to může týkat, pokud opravdu klimatické změny budou překočným tempem pokračovat tak, jako je tomu tady. A jaké škody to může napáchat v regionech? Nikoli pouze z hlediska přírodních eh, katastrof, co nás eh, ohrožují, již si jsme vědomi, ale rovněž místní hospodářství je e, ohroženo. Právě v té zprávě 2020 je to výslovně uvedeno a tady musíme v tom stanovisku na to poukázat a i v našich závěrech e, z toho vyvodit patřičné závěry. Děkuji. Děkuji. Pokud bych mohla využít této příležitosti, omlouvám se ještě než dám slovo Lambertovi. Uh, co je poměrně slabou stránkou tohoto dokumentu, je právě přispění různých evropských politik a opravdu je naší povinností se tedy zaměřit na to, jak řekla paní Schroeter, tedy přispění politik. A nyní Lambert, prosím. To je přesně ten problém, který mám se zprávou já. Totiž ta to nadšení eh, našeho zpravodaje pro to zprávu, pro to stanovisko nestílím. Já to nečtu s takovou radostí, když si to přečtu a nyní regionální výbor si říká, že se tady píše komise, členské státy přispívají tou a tou aktivitou a tečka. Máme zelenou knihu, teritoriální dimenzi, teritoriální soudržnost a tak dále ale tady se nesnažíme konkrétně přispívat obsahově tam, kde nebudeme se opakovat, to, co už zaznělo jinde, ale jasně prohlásit, že se musí regiony připravit na to, aby se mohly přizpůsobit. Právě regiony a města do toho musíme zasáhnout, da, zatáhnout, protože jinak můžeme říkat ano, víme, že jsou ty dopady ve městech, v horských oblastech, v pobřežních pásmech, a v různých regionech evropských, ale k tomu už tu studii máme. Máme právě Evropa 2020 a tam my jsme to rozpracovali, máme i vyjmenovány ty regiony, jich se to týká, jež jsou ohroženy a to se tady musí s tím skloubit, s tím stanoviskem. Tedy vše sice jde správným směrem, ale zároveň to nestačí. Tak, jak to tady bylo naformulováno, je to neúplné. To je tedy první poznámka z mé strany. A za druhé, když si přečtu to poslední doporučení, ano, že potřebujeme e, přiměřenou finanční dotaci, pak to vypadá, jako kdybychom si chtěli dát nějakého kapra nebo e, nějakou husu. E, Vánocům. Odkud to má plynout ty peníze z regionálního fondu nebo z jiného fondu. Když si to nepromyslíme, tak vlastně tady není jasně řečeno, jaké nástroje chceme použít. Jinak to vypadá, že si chceme říct o šek bianco, kdo si chce vzít peníze, ať si je bere. Ne, to musíme naformulovat přesněji. A v tom výboru už zaznělo, pokud chceme něco změnit, tak musíme konkrétně říct co a pokud se to nepovede, nebo například máme nějaké eh, přírodní katastrofy, klimatické změny a tak dále, tak potom ještě můžeme sáhnout k Evropskému fondu Solidarity. Takovýto fond se snaží být přizpůsoben, aby i on mohl být nasazen, pokud například někde vzplanou lesy, eh, tam musíme mít i tento flexibilní fond. A nyní možná se ubírám stejným směrem jako naše paní předsedkyně. Je nutno reagovat. Samozřejmě máme určité nástroje, známe je, zaobíráme se jimi, ale musíme zároveň najít řešení, jak jich využít. Já se vynasnažím sám přispět k tomu, aby to vše bylo narovnáno, konkretizováno, aby to upozorňovalo na sebe, protože tento parlament má tisíce stanovisek a pak přijde někdo, ten autor, a řekne, to je už desáté stanovisko. Ne, my musíme sáhnout na jádro problému a já si to vezmu na starost. Děkuji. Pan Berese. Merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. V rámci té bílé knihy si já myslím, že přínos našeho výboru by měl spočívat v tom, že řekneme, že boj proti klimatickým změnám se všemi svými důsledky musí být prioritním cílem regionální politiky a vyvodit z toho veškeré vyplývající závěry, co se týká těch možných nástrojů, protože to není boj, který by byl veden jen v jednom odvětví nebo v jedné oblasti. Potřebujeme k tomu celkovou politiku, která bude konzistentní a koherentní abychom transformovali veškeré naše regionální i národní hospodářství. A mně se zdá, že tohle trochu schází z té knihy. Nejsou tam žádné klimatické územní plány. Protože my něco takového máme ve Francii. A je to velice originální nástroj, který zajišťuje konzistentnost našich globálních politik, které se dotýkají všech odvětví rozvoje venkova, ovšem rozvoje venkova, který nebude v rozporu s bojem proti klimatickým změnám. A to je právě územní plánování, rozvoj území, doprava, ochrana biodiverzity, e, způsob e, zemědělské produkce, urbanistika a tak dále. Takže já bych eh, tady chtěl opravdu zúraznit, že je důležité, aby tam byla nějak zapracovaná ta otázka klimatických územních plánů, které budou kompatibilní s konferencí, která proběhne v Kodani. Toto by mělo být eh, zmíněno v té Bílé knize a mělo by to být eh, samotná páteř našich regionálních politik. Děkuji. Já vám velmi děkuji a teď poslední řečník. Thank you very much, Madam Chairman. Děkuji, paní předsedkyně. V první řadě chci říci, že v nedávné době, zejména za poslední rok, se více uznává ten problém klimatických změn. Já jsem to zaznamenal v mé vlastní zemi. Dramatické změny v veřejném přístupu, vůči čemu tedy eh, dochází, zejména co se týče povodní. Povodně existovaly v minulosti, eh, byla to místa, která v minulosti nebyla zaplavována, nyní jsou a místa naopak. Je to tedy fenomén, který trvá stovky let, bude se opakovat a více častěji, takže lidé to čím dál více pokoji na účinek klimatických změn a je s tím třeba něco udělat. Samozřejmě globální oteplování globálním problémem a vyžaduje si globální řešení a na evropské rovni musíme být lídři a budeme doufat, že nás ostatní budou následovat. Takže um, několik připomínek. Celá ta otázka obnovitelných zdrojů energie je samozřejmě něco, o čem mnozí hovoří a k čemu se zavazují. A trh s obnovitelnými energií není v současné době příliš výnosný. Je třeba ale, aby se více investovalo do vývoje a výzkumu, do věcí, jako jsou přílivové přílová energie. V současné době ještě ten výzkum v této oblasti je nedostatečný. Zase další problém. Eh, doprava. Máme tu problémy se zaplněním silnic, kamiony v nadcházejících letech. Eh, jich bude ještě víc na našich silnicích a dálnicích, nebude se jich počet snižovat. Takže zase je to otázka, kterou musíme vyřešit a to si bude vyžadovat obrovské investice do vývoje a výzkumu. Dále bydlení, výstavba, toto nemůžeme považovat za něco jako záruku. Zaznamenal jsem tu odkaz na nějakých 80 80 energie, která se ztrácí v, v budovách. Také tu zaznělo zemědělství. Rozhodně je to něco, o čem už se další dobu hovoří a je tu určitá tendence e, zabývat se zemědělství jako něčím mm, vyčleněným z této oblasti do určité míry tedy zase je tu potřeba podpořit to na úrovni vzdělávání, školení a také velké podpory do tohoto odvětví. V parlamentu před několika eh, dny byla taková kampaň, která vyvěsila plagáty, bylo tam napsáno méně masa, méně tepla a v tomto zase se tedy musíme zaměřit tedy na společná řešení. A pak je to ta otázka jaderné energetiky. Já pocházím ze země, kde když řeknete jaderná energetika, tak vás skoro zastřelí, protože je tam taková nepřátelská, nepřátelský postoj na základě toho, co se stalo v Černobylu když se zaměříme na Francii, tam máte asi nějakých 50 jaderných elektráren, takže my, jakožto Evropská unie, bychom měli se jasně vyjádřit, zaměřit se na pro a proti, užívat jasné objektivní argumenty a nepohybovat se jenom na té emocionální úrovni. Samozřejmě i jaderná energetika má určité potíže, zejména co se týče odpadu, Měli bychom tedy jasně říci ano či ne a nepohybovat se jenom na těch emocionálních eh, hlediscích, zejména v té oblasti tedy jaderné energetiky. Děkuji. Děkuji. Myslím, že to nemáme žádné další přihlášky o slovo. Lhouta pro prozměvací návrh by měla být stanovena na 10. prosince poledne, takže prosím, berte toto, tuto výzvu vážně opravdu stojí za to se na to zaměřit nyní, ukázat tedy roli regionální politiky, která tedy se chopí řešení této klimatické výzvy. Měli bychom prokázat, že tedy toto je politika, kterou můžeme použít jako silný argument v budoucnosti i regionální politiky. Takže 10. prosince předkládání pozměňovacích návrhů. A nyní bych tedy navrhla, abychom bod číslo 7 přesunuli na zítřejší pořad jednání, již na to nebudeme mít čas. To znamená, že nyní zahájíme neveřejné jednání koordinátorů a všichni členové, kteří nejsou koordinátoři, prosím, mohou opustit tuto místnost. To znamená, že zítra se s vámi ostatními sejdeme v 9 hodin a prosím, přijďte včas. So, uh, no, uh,